Dobře, takže pokud jsou všichni připraveni, dnes budeme hlasovat jenom o jednom bodu, ale ještě než přistoupíme k hlasování jako takovému, tak prosím, abychom udělali zkušební hlasování. Takže teď prosím zkušební hlasování. I close the... Končím hlasování. Ještě ne. Tak ještě jednou, protože ne všichni kolegové se zapojili. Takže znovu zkušební hlasování, zkouška, hlasujeme. Prosím, aby všichni zkusili hlasovat. Teď už to vypadá dobře. U všech v pořádku? One minute, I forgot my... Můžeme prosím počkat jednu minutu? Já jsem si zapomněl svoji hlasovací kartu na hlasování IMKO. Jednu minutu. Dobře, pokud jedna minuta, tak počkáme, jinak nám to můžete vždy ukázat a my váš hlas započítáme. Dobře? Uh, Bez mikrofonu. Dobře, takže hlasujeme o návrhu usnesení k přepracování pokynů týkající se transevropské energetické infrastruktury. Týká se to otázky k ústnímu zodpovězení na stejné téma, předložené komisi předchozí mandátu a projednávané ve Štrasburku v únoru. Tímto tedy vám vyzývám, abyste hlasovali pro, proti nebo se zdrželi. Zahajuji hlasování. You are fine, Mr. Boket? Pan Boke, v pořádku? Dobře, končím hlasování. Takže 70 kolegů hlasovalo, 55 pro, 15 proti, takže návrh usnesení je přijat. Děkuji mnohokrát, kolegové. Pojďme dále. Na pořadu jednání máme bod Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 oddíl 3. Chtěl bych připomenout poslancům, že e, pokyny jsou prvním bodem, který přijímá a měly by se tím vymezit očekávání parlamentu, pokud je o rozpočet pro nadcházející rok. To usnesení by mělo být přijato na plenárce v Dubnu a měly by to být pokyny pro Evropskou komisi při přípravě rozpočtu. Eh, k této věci, nebo pro tu, pro tuto rozpravu máme 45 minut. Bude to rovněž příležitost pro všechny ty kolegy, kteří jsou zapojeni do vyjednávání o víceletém finančním rámci, aby se vyjádřili ke stávající situaci v oblasti vyjednávání. Já také se vyjádřím k situaci, zejména na radě, a zároveň bych chtěl laskavě požádat kolegy, kteří si přejí vystoupit, aby svůj zájem vyjádřili tím, že otočí e, své jmenovky do horizontální polohy, tím sekretariát zaznamená jejich žádost. Dobře. Takže já teď eh, otevírám prostor pro diskusy a začnu nejprve tím, že řeknu několik slov jako zpravodaj k této věci. Vážení kolegové, vážení stínoví zpravodajové, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že zatím není dohoda a příštím víceletém finančním rámci, tak obecné pokyny pro rozpočet 2021 musí zejména Eh, zopakovat obecné pozice Evropského parlamentu k víceletému finančnímu rámci a zejména programy v rámci kompetence ITRE, jako Horizont Europe, eh, Invest EU a další. Pokud jde o význam eh, pokynů pro rozpočet 2021. Připomínám, že parlament by měl být velmi silný, vyjádřit jasně naši ambici cíl pro rozpočet tak, aby Evropa posílala svoji konkurenceschopnost na světové úrovni. Myslíme si, že zatím to není dostatečné. Pokud jde o oddíl 1, tak je zásadní, aby e, bylo možné plnit cíle, jako je třeba průmyslová konkurenceschopnost, e, digitální oblast, energetický přechod v souladu s pařížskou dohodou je potřeba zajistit dostatečné financování pro digitální transformaci. Stejně tak je naprosto nezbytné, aby EU byla méně závislá na třetích zemích. Jakékoliv snížení e, pod úroveň navrhovanou v Digital Europe a Digital Strand Facility by dle mého názoru tedy mělo být zamítnuto. Malá střední podniky, to je pro nás velmi důležité téma a pro Evropu Představují naprosto zásadní součást ekonomiky a je potřeba tedy zajistit dobrý přechod od programu COSME k novému programu a strategické investice EPSI a další strategické nástroje. ITRE velmi usilovně v posledních letech bojovalo o to, aby byl zaveden Fond pro spravedlivý přechod a i nadále budeme v tomto boji pokračovat. Eh, předložili jsme Doufáme, že nedávné návrhy se promítnou do nového rozpočtu. Zároveň je potřeba zdůraznit úlohu, kterou plní agentury při provádění evropských politik. Je tady jasná potřeba, a to vám chci připomenout, zajistit dostatečné finanční a lidské zdroje pro ACER, ENISA, GSA i BEREC. To jsou nejvíce relevantní agentury pro naši práci. Konečně chci říci, že Všichni jsme si vědomi významu mimořádné rady ve čtvrtek. Viděli jsme čísla, která navrhl Jean-Michel a je to můj názor, ale myslím, že to sdílí i řada kolegů v Evropském parlamentu a řada předsedů, že to není dostačující. Horizont Europe dokonce jde pod finský návrh z prosince. Safe Energy a Digital jsou výrazně pod návrhem komise to samé bohužel je pravda i pro program Digital Europe, i když ta čísla jsou tam trošku lepší než finský návrh. Vesmírný program, také jsem to porovnával s finským návrhem, kde myslím, že to je bylo o 30% nižší, ale pořád ještě je to výrazně nižší než návrh komise. Zatímco Evropský obraný fond je výrazně vyšší proti finskému návrhu, tak ta mobilita zase poklesla, takže to v zásadě potom také nic tam nepřidává. A jsou tam také další škrty u všech agentur v dalších položkách. Ten návrh se velmi liší od toho, co jsme projednávali, co jsme pozměnili, co jsme přijali v Evropském parlamentu. A dle mého názoru by to ohrozilo schopnost EU reagovat na nové výzvy a na nové problémy. Kolegové, já mnohokrát děkuji za to, že jste mě vyslechli a teď bych chtěl dát slovo stínovým zpravodajům. Každý má dvě minuty na jednotlivé vystoupení a poté uzavřeme eh, seznam pro vystoupení dalších kolegů. A nyní rovnou tady dávám slovo paní, SND paní Nina Galvezimus. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s těmi hlavními body, na které jste upozornil, pane Busoj, a mohu než vyjádřit své obavy ohledně spoždění na e, týkající se víceletého finančního rámce. To bude mít velmi negativní dopad. Nějakých pět tisíc e, pracovních míst v oblasti vědy a výzkumu měsíčně e, jde do háje v důsledku toho, že tady máme spožděný, e, spožděné e, vyjednávání. Takže návrh, který znamená snížit horizont Evropa ještě pod to, co navrhují Finové, nemůžeme opravdu podpořit. Potom je tady otázka inovací a digitální oblasti. Tam se zdůrazňuje přidaná hodnota Evropy v těch oblastech, především eh, které se týkají těch největších výzev eh, a cíle učinit z klimatu v Evropě neutrální eh, téma do roku 2050. Toto je celé téma, které je v centru zelené dohody a je to také v souladu s našimi závazky vyplývajícími z pařížské úmluvy. My potřebujeme ambiciozní návrh rozpočtu který eh, samozřejmě již byl podpořit, podpořen předsedy těch eh, hlavních čtyř frakcí. Jde o digitální program zásadní pro získání digitální svrchovanosti, zaručit také investice do vědy a výzkumu, protože bylo vypočítáno, že tady je velký propad, který znamená nějakých 110 miliard ročně eh, v Unii eh, oproti tomu, co by bylo zapotřebí. A k kosmickému programu, tam musíme zajistit, aby tady byly investice a zelená dohoda byla splněna. Možná, že bychom také ještě měli podpořit myšlenku nových doplňujících eh, vlastních zdrojů pro finan- z, daně za finanční transakce například, například Parlament sděluje jednoznačně, že potřebujeme víc zdrojů, vlastních zdrojů, pokud chceme dosáhnout ambiciozních cílů, které jsme si stanovili v následujících letech, protože jinak se tempo vývoje zpomalí a e, pod, e, prohloubí se nespokojenost evropských občanů vůči evropskému projektu a s úrovní demokracie. Děkuji, paní kolegyně, jménem Renew, paní Valery Hayek. E, Děkuji za tento návrh ohledně eh, rozpočtu. Je to dobrý návrh. Co se týče Renew, já bych chtěla připomenout tři body, které jsou velmi důležité pro naši skupinu. A v podstatě je podám v podobě pozměňovacích návrhů. První bod, nezbytnost pokročit z hlediska reformy vlastních zdrojů. Vy všichni znáte stanovisko Evropského parlamentu. Ostatně osobně jsem členem vyjednávacího týmu, jsem zpravodajem pro vlastní zdroje, tak samozřejmě, pokud tady se neposuneme dál, nebudeme hlasovat pro tento víceletý finanční námec. To je tedy důležité stanovisko a v tomto smyslu musíme udělat pokrok a musíme využívat nových zdrojů. Za druhé je to podpora malých a středních podniků které také musí využívat eh, snadnosti dostupnosti finančních zdrojů. To je velmi důležité pro rozvoj těchto podniků a EU. Dále jste hovořil o nutnosti obhajovat eh, digitální Evropu a příslušný program. To by umožnilo skutečně klíčové investice do kybernetické bezpečnosti v tomto ohledu. Děkuji mnohokrát. Pan Rasmus Andresen za zelené, děkuji. Rozpočet 21 je dost odlišný proti eh, předchozím rozpočtům a tady jako zelení musíme říct, že naše stanovisko by mělo být mnohem výraznější než v eh, předchozích letech. Jde také o eh, vyjednávání víceletého finančního rámce, podobně jako kolegyně z Renew, i já jsem součástí vyjednávacího týmu. Jak víme, je tady celá řada návrhů na stole, ale žádný návrh, kromě toho, toho z Evropského parlamentu se nepřibližuje e, cílům, především v oblasti e, klimatu, e, k cílům učinit z Evropy klimaticky neutrální kontinent do roku 2050, či vydávat 3 rozpočtu na výzkumné programy. Takže to se samozřejmě týká celé řady aspektů práce ITRE. My se domníváme, že programy, které se týkají ITRE, by teď měly být staženy ženy, aby se zaplatilo eh, financování jiných oblastí. Eh, myslíme tedy eh, na to, některé ty návrhy jsou docela problematické, menší programy, tam jsou to velká témata Eh, ty jsou eh, také předsedou Michelem eh, snižovány, okrajovány. My bychom měli být v tomto směru neústupní a vyslat jasné stanovisko nejenom jménem našeho výzkum, vyjednavacího týmu, ale dalších, včetně výborů. Výbor ITRE má velice důležitou roli v této oblasti. Budeme mít také debaty o ozeleňování víceletého finančního rámce. Hovoříme slyšíme o e, omezování pevných paliv. Teď tady slyšíme nějaká lepší rozhodnutí v této věci, ale budeme i nadále e, bojovat za lepší rozpočet. Děkuji. E, pak jsou tady další kolegové, kteří si chtějí vzít slovo. Pan Nikes za koordinátory. Děkuji vážený pane předsedo. Eh, co se týče programu Horizont Evropa a prostředky, které jsou k tomu určené, tyto prostředky jsou naprosto nepostačující. Na začátku jsme počítali s určitými finančními kapacitami v tomto ohledu a nyní jsme svědky významného snižování těchto prostředků. Výzkumné programy budou mít velké potíže v této oblasti. Takže není mi jasné, jaké priority tady byly eh, identifikovány. Zároveň se nám říká, že tady bude docházet k investicím, které jsou nezbytné z hlediska bakterií, vodíku a dalších důležitých temat eh, z hlediska zelené dohody. Ale my v tomto ohledu také potřebujeme finanční prostředky pro všechny programy, které budou používat určité inovující technologie. Takže situace je opravdu velice obtížná a myslím si, že můžeme pouze odmítnout to, co se navrhuje z hlediska financování výzkumu. Ostatně nedokážu si představit, jak by to mělo fungovat. Máte tady fond pro přechod, Máte tady mm, no, finanční prostředky, které jsou vyčleněny pro tento fond a to je také diskutabilní, protože je to velmi nedostatečné. A máte mnoho regionů, které závisejí na uhelném průmyslu a které potřebují významné podpory pro to, aby mohly zajistit přechod na jiný typ ekonomiky. Vedle toho máme také v Evropě některé regiony, kde Průmysl je velice intenzivní a má velice eh, monoindustriální charakteristiky, takže my se domníváme, že by bylo vhodné mít finanční prostředky na pokrytí všech těchto potřeb. Ale když se podíváme na současnou situaci, eh, zvláště z hlediska programu, které mají eliminovat uhelný program, tak nevíme, jakým způsobem se toho dosáhne. Nevím, zda budeme moci vůbec dosáhnout těch cílů, které byly stanoveny na rok 2030 a 2050. Tady musíme být zodpovědní. Pokud se nám nepodaří zrealizovat zelenou dohodu, tak je nutné to dát najevo. V každém případě děkuji předsedovi za veškerou práci, kterou realizoval v tomto ohledu. Pan Pasmadevský z EKR je další, prosím. Pan Tošenovský, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Profesora Krasnodemského. Yes. Eh, eh, já bych v prvé řadě chtěl poděkovat a eh, ocenit tu zprávu, tak jak jste o ní hovořil na počátku. A chtěl bych jenom vyzvednout dvě, dvě záležitosti, o kterých jste hovořil, a to eh, v prvé řadě eh, podpora programu, vesmírného programu EUSPA, což je eh, tedy agentura, která jenom názvem nahradí bývající agenturu GNSS a GSA. Jsou to agentury, které zajišťují jeden z největších projektů Evropské unie, tedy Galileo, EGNOS a nyní i Copernicus. A já mám, eh, velmi se mně nelíbí, že opětovně nedošlo k navýšení eh, jak lidských, tak finančních zdrojů, protože tato agentura, eh, o které už velmi dlouho hovoříme a byla i z našeho výboru ITRE podána jaksi zpráva a informace, že je potřeba tyto lidské zdroje a finanční posílit, protože jenom se zvedají úkoly agentuře, ale nezohledňujeme to v nákladech, které s tím jsou spojeny. Ta druhá věc se týká eh, agentury BEREC, což je podobný případ, kdy se nám zvyšuje, eh, zvyšují aktivity, povinnosti. Eh, dnes jsme hovořili o 5G a je tedy potřeba ji opětovně posílit zaměstnanci i finančně, protože nebude schopna zvládat ty úkoly, které na ní budeme takto přehrávat. Čili podporuji vaši zprávu i můj pozměňovací návrh bude v tomto směru, abychom posílili tyto dvě agentury. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you so much, Mr. Tosinovský. Děkuji vám, pane Tošenovský. A dalším je pan Gales SD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mnoho těch bodů, které tady byly vyjádřeny, v podstatě jdou směrem podpory eh, této zprávy, takže k tomu se mohu připojit. Co se týče harmonogramu pro víceletý finanční rámec, tak kolegové by si měli uvědomit jednu věc. Před sedmi lety k tomto okamžiku, to znamená uprostřed únoru, února, jsme byli vlastně hotovi s jednáním na úrovni rady. Ale než to všechno technicky mohlo být aplikováno, to znamená, vnitrostátní parlamenty musely ratifikovat vlastní akty, potom musely být sepsány všechny operativní programy a vlastně rok 2014 proběhl, aniž by tedy skutečně natekly ty finanční prostředky, které, o které šlo. Co to znamená? Za prvé, my jsme už v půlce února a ve čtvrtek je jasné, že nedojde k dohodě. Takže pokud to eh, porovnáme s tím rokem 2013, tak eh, máme tady již významné spoždění. Co to znamená? Když se podíváme na všechny ty problémy, které ještě přijdou z hlediska prostě prováděcí etapy, z hlediska technických příprav těch jednotlivých programů, tak se musíme obávat, že ten rok 2021 bude opět ztraceným rokem. A to znamená, že vlastně tady budeme mít méně peněz, například z hlediska té společné politiky ohledně výzkumu. Takže já pochybuji, že, se, že si Evropa může dovolit tento ztracený rok vzhledem k těm jednotlivým technickým úkolům. Já podporuji všechny ty kolegy, kteří hovořili o těch číslech VFR, ale chtěl bych vás také upozornit, že si musíme pospíšit, aby ten příští rok nebyl ztraceným rokem. Monsieur Grudler. Děkuji, pan Grudler. Děkuji, pane předsedo. Já zcela sdílím to, co jste uvedl. Je to důležité. A co se týče vesmírné oblasti, tak o tom hovořil náš kolega z EKR. A vy jste o tom také hovořil. Já myslím, že je důležité tady připomenout, že parlament eh, vyžadoval 16,8 miliard pro právě vesmírné aktivity a jsme tady velmi pod tím a to je velmi vážné. Takže co se týče rozpočtu RAK 21, musíme požadovat na komisi, aby skutečně byla schopna přijmout všechny tyto vesmírné cíle. A zatím tomu tak není. Máme tady ambiciozní program, máme tady prostředky, které v podstatě jsou rozděleny mezi jednotlivé eh, agentury. Je pravda, že GNS je Evropská agentura, která skutečně nemá prostředky na to, aby fungovala, přitom má velmi důležité poslání. Je tady eh, celá řada dalších subjektů a nástrojů, které musí tento program nést o co jde. Jde o to, abychom měli ambiciozní program pro Evropu v tomto ohledu. Děkuji mnohokrát. Paní Han. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tu vaši zprávu. Myslím, že tento výbor, který je zodpovědný za evropský průmysl, by měl opravdu zajistit, abychom právě pro tuto oblast eh, tady měli dostatečné financování a také inovace a výzkum by měly být pokryty, protože to bude hlavní výzva, pokud chceme, aby zelená dohoda opravdu přinesla očekávané výsledky. A je to přece hlavně těžký průmysl, kde zatím nebyly nalezeny způsoby řešení, jak provést dekarbonizaci a rok 2050, jak všichni víme, je ten úplně nejzasší termín. Měli bychom postupovat mnohem rychleji. A také víme velmi dobře, že pokud výzkum a věda Eh, budou podpořeny finančně, tak k pokroku může dojít poměrně rychle. Takže eh, opravdu je třeba, aby výzkum, především Horizont, byly dostatečně financovány a finanční prostředky, které tam jdou, by měly být součástí zelené dohody, abychom eh, vydávali peníze na technologie, které nebudou ověřené, které nebudou opravdu výkonné a účinné i vzhledem k cílům v oblasti klimatu. Děkuji, paní Paulo. Paulus a v neposlední řadě pan Hajžel, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, eh, hodně eh, chci poděkovat za vaši zprávu, za návrh, je to dobře vyvážené a eh, je tam dobře zohledněno, jak je eh, nutné eh, pomýšlet na ty finanční prostředky pro horizont, pro výzkum. Na druhé straně si také vážím toho, že zmiňujete výzkum eh, či význam toho, že tam musí být také ten fond pro spravedlivou, spravedlivý spravedlivé přechodné období, musíme myslet na všechny součásti společnosti. Já bych možná trval na tom, aby bylo zdůrazněno, že potřebujeme nejprve samozřejmě solidní financování, ale že musíme také zajistit, aby to financování přišlo, eh, aby jeho zdrojem byly takzvané čerstvé nové peníze, aby to nebyly finanční prostředky, které by byly přerozděleny, eh, které by přišly z jiných eh, již stávajících oblastí částí třeba e, z fondu soudržnosti, protože to by mělo negativní dopad na celý proces transformace. Takže nezískávejme peníze do našich e, klíčových oblastí jenom z těch starých zdrojů, ale také e, potřebujeme peníze nové. A já jsem plný optimismu. Doufám, že se nám podaří dospět k vyváženější a lepší dohodě, a že nám v tom pomohou i členské státy. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Pokud tady nikdo další nežádá o slovo, tak mi dovolte, abych řekl také já pár slov závěrem eh, k této rozpravě o eh, rozpočtu pro rok 2021. Nejprve chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům, či zpravodajkám a také zpravodajům za jejich návrhy Naprosto souhlasím, je zásadní prokázat eh, tady eh, určitou, eh, určité odhodlání prosadit naší vizi co do rozpočtu, co do víceletého finančního rámce. Naprosto souhlasím, že bychom se také měli soustředit na vlastní zdroje a ano, to, co zmínila paní Hayer a pan Andersen, digitální Evropa. Digitální Evropa by měla zůstat velmi, velmi důležitá. Pokud bychom ji měli připravit o finanční prostředky, tak se nám těžko podaří být konkurenceschopný v těžkém prostředí celosvětové arény. Také souhlasím s dalšími kolegy, s panem Niko konkrétně ohledně výzkumu Horizont Evropa by měl získat finanční prostředky přiměřené ne. To, co je dnes navržené pro Horizont Evropa, není dostačující. A to, co řekl pan Koperník, paní Heisel, to je také důležité pro ty regiony, které e, musí postupně utlumit těžbu uhlí a ukončit těžbu uhlí a Eh, využívat eh, pouze eh, zemní plyn pro to přechodné období a bez podpory financí pro nové technologie, nové investice, nové pracovní příležitosti bude téměř nemožné, aby tyto regiony šly směrem k implementace zelené dohody, což je ten strategický směr, na kterém jsme se sešli. Pan Tošenovský, pan Grubler hovořili o některých specifických problémech a agenturách, o kosmickém programu, o Bereku, to, ten kosmický program je velice zásadní, je podfinancovaný. Eh, jsou tady dva návrhy od Finnů, od Evropské rady a my budeme muset bojovat velice tvrdě. I zde. Takže vás vyzývám, abyste předložili pozměňovací návrhy. Jsem si jist, že nakonec dospějeme k mnohem lepšímu dokumentu a že toto bude e, stanovisko, které bude pevné, silné a široce podporované, e, znovu e, stanovující naše priority, upřesňující naše priority a naše nasměrování <clears throat> vzhledem k rozpočtu. Tady jde o, posled, o budoucích sedm let. Prvním rokem bude rok 2021 a my musíme od samého počátku začít tím správným směrem. Ještě jednou všem děkuji za vaše příspěvky a nezapomeňte, že eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 19. února ve 12 hodin. Pan Pekarinainen, prosím. Ještě jednu otázku, když to volíte. Je velice důležité, aby zelená dohoda se opírala o dostatečné finanční prostředky v těch regionech, kde je uhelný průmysl, tak aby to bylo proveditelné, ale také je velice důležité, aby tyto finanční nástroje byly k dispozici evropskému průmyslu a modernizaci tohoto průmyslu, tak abychom se mohli vyhnout tomu, že by docházelo k delokalizaci uhlíku je nutné investovat do nových technologií, pak totiž budeme mít možnost vyhnout se tomuto uniku uhlíku. Uhelné regiony jsou důležité, ale nové investice do průmyslu v tomto ohledu jsou také velmi důležité, protože umožní snížit emise. Totally agree and even in these regions Děkuji. Já myslím, že i v tomto regionu bychom se měli zaměřovat na nové technologie a ekologické technologie a alternativy, takže určitě bereme v potaz eh, váš příspěvek. Pozměňovací návrhy do 19. února a tímto uzavírám rozpravu k rozpočtu. Zatím časově jsme na tom dobře. Pojďme rovnou k bodu 10. A máme tady 45 minut na další bod, to je zpráva Komise Evropského parlamentu a radě výsledky průběžného hodnocení programu ISA 2. Srdečně tady vítám paní Gertrud Ingestat. Minulý týden mi bylo potěšením se s ní setkat také ve Štrasburku při přípravě eh, tohoto setkání s výborem ITRE. Paní Ingestat je generální ředitelka Eh, pro informatiku. Výbor ITRE byl příslušný výbor Poslední mandátu pro ISA 2, což jsou interoperabilní řešení pro veřejnou zprávu, podniky a občany. Hodnotící zpráva byla zveřejněna 23. prosince 2019. Eh, Na tento program navazuje Digital Europe, program také v kompetenci ITRE. A paní ředitelka nám teď přednese nějaké zjávěry nebo zjištění z tohoto programu a doporučení do budoucna. Jak jsem řekl, k tomuto bodu máme 45 minut. Opět prosím kolegy, kteří by se chtěli zapojit do tohoto dialogu, aby ukázali svůj zájem novým způsobem, který je snažší a přehlednější ne vy, paní ředitelko, to myslím naše kolegy. A teď vám již dávám slovo, 10 minut na úvodní prezentaci, potom si to vezmeme podle koordinátorů nebo náhradníků, také zpravodaj pan Zorino a další poslanci, každý bude mít jednu minutu. Bude to tedy koordinátoři tři minuty, pan Zorino dvě minuty a další kolegové jedna minuta a potom závěrem ještě paní ředitelka, aby měla k dispozici alespoň pět minut na reakci. Nyní tedy bych chtěl dát slovo paní Gertrud Ingestad. Prosím. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo Buzoji, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji mnohokrát za pozvání a jsem moc ráda, že tady mohu dnes s vámi být. Je mi velkým potěšením pro mě i pro celý můj tým je nás tady několik vystoupit před vaším váženým výborem. Protože skutečně, jak řekl pan předseda, byl to právě výbor ITERE, který úzce sledoval a podporoval v období 2016 až 2020 program interoperability. A já tímto chci také pozdravit srdečně pana Karlose Zorině a další stínové zpravodaje a všem mnohokrát děkuji za podporu. Já dnes eh, chci schrnout eh, ty důležité body tohoto programu. Také bych chtěla využít tuto příležitost a pobavit se s vámi o budoucí vizi pro digitalizaci veřejné zprávy na všech úrovních zprávy a řízení. Vážení poslanci, program ISA 2 podporuje program digitální řešení, které umožňují veřejné zprávě podnikům a občanům v Evropě eh, využívat interoperabilně i přeshraničně veřejné zprávy a dosáhly se několika věcí a teď je zmíním. Jednak je možné, aby došlo k urychlení interoperability mezi členskými státy, aby to bylo koordinováno na evropské úrovni. Cílem je také vyvíjet a provozovat řešení pro veřejnou zprávu na základě potřeb podniků a občanů. Zároveň také eh, je tady další nástroj, který by podpořil eh, interoperabilitu na národní a evropské úrovni, třeba revidovaný rámec interoperability nebo revidovaná strategie pro interoperabilitu. Eh, interoperabilní referenční architektura EIRA, vyhodnocení aplikací v souvislosti s evropskou legislativou a eh, také bych chtěla zmínit, že Evropská komise přijala v září zprávu, tady 23. září 2019 konkrétně, zprávu o předběžném vyhodnocení tohoto programu. Na základě dát shromaděných o 129 zainteresovaných subjektů, na základě e, průzkumu dokumentů a podobně, eh, jsme dospěli k závěru, že program ISA eh, naplnil dobře požadované cíle. Koherentnost, evropská přidaná dohoda, hodnota, uživatelské prostředí a tak dále. Cíle nastavené v rámci ISA 2 jsou přiměřené a výsledky odpovídají stanoveným cílům. Provádění programu postupuje dle plánu, je tady silná interní koherence mezi jednotlivými kroky, jednotlivými akcemi. Spokojenost uživatelů s tímto programem je také kladná. Zmínila bych třeba průzkum v rámci LIOS, což je návrh na vypracování legislativy. Program také posílil propojení na další evropské programy, což je jedna z věcí, na kterou se poukazalo v první fázi programu. Další programy, s nimiž už se spolupracujeme, je Connecting Europe, Horizon 2020, CEF a podpůrný program pro strukturální reformy, kdy přičemž tyto programy často využívají právě řešení eh, vyvíjená v rámci ISA 2. Také se tady vyvíjí iniciativa jako jednotná digitální brána, jednotná digitální strategie, akční plán pro elektronickou zprávu a řízení, e-government a e, spouštění standardizace. Vyhodnocení mezi e, zainteresovanými subjekty ukazuje, že všichni se shodli na velké evropské přidané hodnotě tohoto programu, což považujeme za důležité. ISA 2 také významným způsobem tady zlepšilo celkové prostředí interoperability v rámci EU a e, evropská administrativně výrazně e, tedy zvýšila svoji interoperabilitu a došlo tady k posílení spolupráce mezi jednotlivými sektory. Samozřejmě je tady ještě prostor ke zlepšení. Například měli bychom se snažit Eh, zlepšovat povědomí nejenom na národní úrovni, ale i na regionální a lokální úrovni. Tým pro ISA 2 pracuje na všech úrovních zprávy a řízení a snaží se prosadit různá řešení interoperability a také se snaží o podporu týmů na všech úrovních, pokud jde o e, místní osvětové kampaně. Další příklad zvyšování povědomí je Eh, iniciativa tzv. Akademie, spuštěná v září 2019 ve spolupráci s Univerzitou v Leven. Tím se mm, vytváří prostředí, kde mohou odborníci z veřejné zprávy sdílet své zkušenosti. V tomto semestru chceme tuto akademii, tuto iniciativu ještě dále rozšířit a také vás chceme přizvat, abyste se aktivně zapojili do této iniciativy. Co nás čeká dále? My jsme přesvědčeni, že když skončí ISA 2, tak musí být zachováno to, co zatím bylo dosaženo a na základě toho musí být e, formována lépe interoperabilita veřejné zprávy v rámci celé Evropské unie. Technologický pokrok nám poskytuje e, nebývalé možnosti, které tady v minulosti nebyly. Díky technologii můžeme lépe reagovat na potřeby občanů a celých komunit a to zejména těch nejvíce zranitelných. V této souvislosti digitální dimenze opravdu má možnost úplně transformovat tyto služby a zajistit, aby tyto služby byly poskytovány bezpečným a jednotným způsobem všem občanům. Tímto se tedy nabízí možnost pro opravdu bezprecedentní kvalitativní skok v rámci evropského veřejného sektoru a my bychom tuto příležitost měli plně využít. V této souvislosti náš komisář Johannes Hahn přijal úkol dosáhnout nebo zajistit digitalizaci evropské veřejné zprávy. A to počíná Evropskou komisí jako takovou. Komise věří v to, že je potřeba jít příkladem. Digitální transformace představuje jedinečnou možnost zajistit digitalizaci, přinést inovativní řešení a zajistit více důvěryhodnou efektivní a transparentní komisi. Tímto způsobem se chceme zaměřit na kroky, které urychlí tuto transformaci, tak aby z komise se stala digitální organizace, která bude plně připravena reagovat na výzvy nové digitální doby. Digitální strategie přijata v loňském roce nebo respektive už před rokem a půl a strategie pro efektivní synergie eh, představují jakousi cestovní mapu pro digitální ekosystém do roku 2002 a chceme, aby tam byly nastaveny jasně pravidla pro soukromí, interoperabilita, eh, aby to bylo otevřené a digitální a aby to tam takto bylo nastaveno automaticky. Zároveň chceme také lépe přispět k reformě evropské veřejné zprávy. Většina systémů Evropské komise je navázána na instituce v jednotlivých členských státech a tím tedy ovlivňujeme eh, prostor veřejné zprávy v rámci celé EU. To se týká takových oblastí, jako je doprava, spravedlnost, zdravotnictví, harmonizace standardů digitální administrativy, přijímání takových řešení unblock a modelů inter, modulů interoperability jsou opravdu zásadní pro to, abychom zajistili přezraniční digitální služby. Je tedy potřeba, aby se tyto priority promítly do následujícího víceletého finančního rámce, abychom umožnili potřebné specifikace, standardizace a abychom mohli dohlížet na provádění Evropského rámce interoperability. Naše vize je urychlit a vylepšit digitalizaci veřejné zprávy v rámci EU. To platí pro Evropskou komisi, pro všechny evropské instituce i pro evropskou veřejnou zprávu na všech úrovních. Naše hlavní priorita musí být zjednodušit komplexní postupy, které musí občané řešit dnes a denně. Třeba přeshraniční daňová přiznání elektronické doklady totožnosti, zaregistrování se v různých členských státech, žádost o různé sociální dávky a podobně. Digitální veřejná zpráva musí umožnit občanům a podnikům v celé Evropě plně využívat těchto služeb bez ohledu na to, kde žijí či pracují. Digitalizace veřejné zprávy určitě umožní i snížit byrokracii pro podniky a podpoří to větší dynamiku a rozvoj jednotného vnitřního trhu. A právě z toho důvodu tady za vámi dnes přicházíme, abychom společně vytvořili další cestu pro tento rozvoj a pro plnění digitálních cílů. Závěrem bych tady chtěla říci, že my se těšíme na další spolupráci s vámi. Rádi si vyslechneme vaše názory, vaše podněty a Doufám, že všichni společně zajistíme, aby se z těchto cílů stala realita. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní generální ředitelko, za vaši prezentaci, za předložení všech získaných výsledků a teď otevírám eh, rozpravu nejprve koordinátoři jednotlivých frakcí, pan Zorino, a pak mám již nějaké zápisy do E, žádostí o řečnický čas. Takže jménem EPP paní Cavalio, všichni koordinátoři nejsou přítomni, takže poprosím zástupce či členy jiných frakcí, aby když tak dali najevo, kdo za ně vystoupí v tomto prvním kole příspěvků. Takže asi tak, prosím. Paní Carvalia. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní generální ředitelko. Mám čtyři doporučení. Nejprve bych si dovolila vám poblahopřát k vaší práci a mám tady čtyři doporučení na základě určitých zkušeností z našich Eh, volebních obvodů, z našich zkušeností jako občanů. Je velice důležité, aby v rámci digitalizace veřejné zprávy eh, jsme eh, to celé uchopili jako možnost optimalizace procesu a vyhnuli se vytvoření vlastně další vrstvy, vyhnuli se duplikaci něčeho, co již existuje a Eh, to by nebylo úplně dobré. A mé druhé doporučení je, aby to celé bylo co možná nejjednodušší a aby to bylo také přátelské k uživatelům. To znamená přátelské k těm, eh, kteří eh, jsou ve funkci těch úředníků, ale také přátelské k občanům v tomto směru eh, tady máme ještě co napravovat, protože často je ta situace, ta, eh, eh, to jednání na této úrovni velice komplikované a nejednoduché. Pak je tady otázka znalostí a dovedností. Je tady potřeba, abychom zajistili osvojení si těch základních dovedností, jak u občanů, tak pro malé a střední podniky, vlastně pro všechny. A e, pak je tady otázka odborníků. Potřebujeme jich mnohem víc. Potřebujeme jich opravdu zásadně víc, proto aby tady e, ta oblast e, digitalizace byla posílena a aby se s ní s výsledky digitalizace mohly více a lépe seznámit řadoví občané. Nezapomínejme mimo jiné na to, že naše populace stárne. A to e, je e, velkou výzvou, to představuje velký problém. E, především v těch zemích, kde ta digitalizace probíhá velmi rychlým tempem. Tam opravdu musíme zajistit nějaké služby, které by umožnily stárnoucím obyvatelům, aby se také seznámili s těmito novými postupy. Takže ještě jednou děkujeme za vaši práci a dovolila jsem si předložit několik podnětů a návrhů. Děkuji pan Cavalio a teď paní Zorinio za SD, která, pan Zorinio, který je také zpravodajem. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji za tuto zprávu, kterou nám představila paní generální ředitelka, její tým. Já jsem kdysi byl zpravodajem a společně s komisí a s radou jsme spolupracovali na této tematice. A měli jsme velkou ambici eh, a to pokračuje. Chtěli jsme, vlastně měli jsme ambici finanční, technickou, chtěli jsme také zjednodušit ten postup. Ale v podstatě jde o to, aby tady byly výsledky ve prospěch občanů a podniků. A jaká je situace v současnosti? V této průběžné zprávě můžeme konstatovat, že tato spolupráce se zlepšuje. Spolupráce mezi vnitrostátními orgány, mezi hraničními orgány, orgány zdravotnictví a vyměňujeme si osvědčené postupy takže je možné dostat těmto ambiciozním úkolům. Já jsem spokojen a děkuji eh, tomuto týmu za tento úspěch a děkuji také komisi za tyto dobré výsledky. Tyto dobré výsledky, tak jak jsou zmapovány v této zprávě, nás navádí k tomu, abychom byli velmi zodpovědní i budoucnosti. Jak bude vypadat další fáze eh, této Eh, eh, ISA, víte, že musíme prokázat přidanou hodnotu z hlediska fungování ISA. A já bych byl rád, kdyby to bylo také propojeno s programy digitální Evropy. Ono se to trochu vytratilo tedy z toho finského návrhu, ale nyní se k tomu opět vracíme. A na posledním Poslední bod programu se právě tímto zabýval a i chorvatské předsednictví o tom hovořilo. Musíme mít tedy výraznější digitální Evropu. Já jsem také zpravodajem k tomuto tématu za moji politickou skupinu. A to je téma, které musí být naprosto výrazné. Eh, musíme se snažit tedy eh, toto skutečně přeložit do jednoduššího jazyka. Jak to vypadá s technologickou eh, změnou? Tady nejde o to, abychom měli jenom dálnici, ale potřebujeme také parkovací místa v mm, přeneseném slova smyslu, to znamená, kde můžeme zaparkovat eh, kde můžeme získat také informace ohledně podnikatelských aktivit. To znamená, nejedná se pouze o program digitální Evropy, ale jedná se o pět úrovní v tomto smyslu. To znamená kapacity, informační technologie, dále dovednosti, které s tím souvisejí a také interoperabilita. Všechny tyto faktory se musí spojit a musí fungovat společně. A to je potom základ také pro služby, které přinášíme občanům. Jak toto můžeme zajistit? Jak budeme pokračovat eh, v tomto eh, smyslu v budoucnosti? A dovolte mi, abych hovořil ještě chvíli. Jakým způsobem můžeme toto propojit také s našimi mezinárodními partnery? Víte, že je to geopolitický úkol v tomto smyslu. Ještě jednou děkuji za tuto zprávu. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Zorino. Pan Ninisto? Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, vám za prezentaci a chtěl bych eh, hovořit o jednotlivých konkrétních věcech eh, pro, důležitých pro občany i podnikatele. Díváme se na digitalizaci, interoperabilitu veřejné zprávy. Je jasné, že chceme udržet eh, volný pohyb osob, fungující trh, využívání služeb napříč Unii. A proto bych vás chtěl požádat o názor, jaké jsou vaše zkušenosti s aktivním zapojením členských států jaké jsou tam zkušenosti a jak se eh, konkrétně podílejí. Já jsem žil ve Švédsku i Finsku a je tam celá řada národností a v severských zemích, eh, kde prostě 50 let pracujeme s prvkem nadhraniční eh, spolupráce a já teď musím vlastně Eh, vždy potvrdit, si nechat potvrdit dvěma skutečnými Švédy, kdo jsem. Eh, naštěstí takové lidi znám, takže mě potvrdí, že jsem rodičem svých dětí. Eh, chtěl bych prostě vědět, jak veřejná zpráva konkrétně implementuje nařízení a směrnice, aby se třeba vyřešily ty problémy na hranicích, které zatím stále ještě existují existuje. Eh, je to nejenom te- otázka textu těch eh, eh, nástrojů, ale také jejich implementace. Děkuji. A teď paní Angelika Nibler. Krát děkuji. Děkuji, paní generální ředitelko, za to, že jste tady a že jste nám vylíčila, jak vypadá tento program a ty iniciativy. Je to opravdu působivé. Chtěla bych se zeptat, tam máte několik konkrétních příkladů jakým způsobem vlastně občané profitují z tohoto programu. Pro nás je to vždycky důležité. Chceme také v našich volebních okrscích ukázat, co mají lidé vlastně z Evropy a čím je to názornější, tím je to lepší. A moje druhá připomínka, to je velká prozba. Víte, že v Německu se hovoří o takzvaném eh, společném ehm, osvědčení. To znamená, když například eh, jste podnikatelem nebo cestujete v podstatě v jiných zemích, tak musíte eh, mít právě toto osvědčení ohledně zaměstnanosti. Samozřejmě, že se snažíme v podstatě toto zjednodušit, ale pokud tedy pracujete například na hranici nebo pendlujete, tak musíte mít eh, toto číslo nebo toto osvědčení sociálního zabezpečení. Tady by bylo ideální, kdybychom měli skutečně elektronický clearingový systém, to znamená, kde by se mohlo v podstatě kontrolovat, zda neprovádí eh, práci na černo a eh, to by se dalo používat například v malých a středních podnicích. Takže já mám na vás velkou prozbu. Eh, bylo by možné vybudovat v podstatě elektronický systém nahlašování těch tohoto sociálního zabezpečení, clearingový systém. To by bylo skutečně úžasné, speciálně pro lidi, kteří vlastně jezdí za prací do jiných zemí. Takže bylo by to opravdu úžasné, kdybychom tady něco měli v tomto smyslu. Bylo by to jaksi výhodné pro podniky, pro naše občany, ale také i pro kontrolory a lépe by se využíval jednotný trh v Evropské unii. Thank you very much, signora Patricia Toja. Děkuji, paní Patricia Toja. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla velice ocenit tuto práci, tento program a e, samozřejmě toto vše je pro nás velice zajímavé. Není pochyb o tom, a řekli to tady už ostatně moji kolegové, a my to každý den zažíváme dnes a denně jako členové evropských institucí a zároveň jako běžní občané, kdy e, Tady vidíme, že veřejná zpráva se digitalizuje a pokud tomu dojde, tak život občanů se zjednoduší. Ale takto důležitý program zároveň vede k určité nedůvěře. Hmm, když si vzpomenu na svoji zemi, na některé oblasti, tak tam ty systémy vedly k takovým výsledkům, kde se to následně zdálo být až příliš komplikované, že to skoro ani nemůžeme realizovat. Vy ovšem hovoříte o tom, že eh, řada věcí možná je, že to přináší pozitivní výsledky. Já tedy bych eh, ale navrhovala opravdu Zapněřte se na konkrétní výsledky, protože konkrétní pozitivní výsledek, to je ta nejlepší vizitka. Tím přitáhnete další subjekty, další oblasti. My v zásadě musíme Eh, zajistit, aby místní, regionální, národní orgány pochopily, že digitalizace to je prostě nezbytnost a není potřeba znovu vynalézat už vynalezané. Mělo by se tedy využít to, co už máme k dispozici a my jako Evropa nemůžeme být příliš preskriptivní nebo autoritativní, ale možná v tomhle eh, smyslu v této oblasti to úplně není od věci, protože my máme dobrý produkt, který můžeme uh, nabídnout. Takže skutečně zaměřme se na konkrétní dobré pozitivní příklady. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí do diskuze? Pokud ne, tak dovolte eh, z mé strany pár slov a také dotaz. Nejprve eh, bych samozřejmě chtěl poblahopřát k úspěchu ISA Square a k práci, která je opravdu dobrá. Ten projekt je e, zajímavý a digitalizace je skutečností, je faktem, to je jednoznačné a e, já jsem si jist, že máte politickou podporu eh, kolegy a komisařů, ale můžete také počítat s naší podporou, protože nás opravdu velmi eh, zajímá digitalizace veřejné zprávy. Tady je otázka také, do jaké míry eh, se můžete pustit do hlubšího dialogu s členskými státy. Proč? Zaprvé jsou tady velké rozdíly mezi digitalizací veřejné zprávy v jednotlivých zemích. A ve stejné zeměděl, zeměpisné oblasti je možno najít stát, který je opravdu v tomto směru ve špici, eh, který eh, představuje dobré příklady. Řada eh, z těchto zemí jsou nové členské státy a mimochodem a ty rozdíly by měly být překlenuty. Měli bychom podpořit ty členské státy, které zatím k digitalizaci nepřistupují tak aktivně, aby to napravili. Jsou tady určité finanční prostředky z politiky soudru soudržnosti a nejenom, které by mohly být využity pro digitalizaci. Eh, u nás doma v Rumunsku je program pro elektronické, elektronickou státní zprávu a je tady eh, prostě celá řada iniciativ, eh, a myslím si, že lze uvést další příklady toho, jak se evropské peníze do této oblasti eh, promítají pozitivně. Eh, jsou tady tedy finanční prostředky z politiky soudržnosti a další nástroje, které mohou být eh, v řadě zemí použity eh, pro digitalizaci, zrychlenou digitalizaci státní zprávy. Vidíte to podobně? Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny připomínky, děkuji za to, že jste mě velmi bedlivě vyslechli. Řekla bych pár věcí. My jsme dosáhli řady výsledků. Jednáme s členskými státy, máme prostě určitou síť, je tady síť, kterou vede vždy předsednická země. Jsou to Eh, je to síť, ve které jsou zapojeni vysocí úředníci státní zprávy. My tam eh, dílíme zkušenosti, využíváme eh, toho, čeho dosáhly ty, které země jinde. To děláme zhruba jednou, dvakrát ročně. Pak máme také výbor, který je angažovaný v tom programu ISA Square, který zjišťuje, co je třeba dělat ze strany státu, z perspektivy státu, z perspektivy občanů, jaké řešení bychom měli přijímat, co je je žádáno. To jsou ty kontaktní body, které máme. Co je teď důležité? Máme prostě určitou základnu, máme ten rámec, máme no, eh, legislativní rámec eh, a spolupráce funguje. A teď jak přijmout ty další kroky? Jak to celé zrychlit, abychom dostali konkrétní výsledky pro všechny občany? My jsme tady společně se zástupci členskými státy a pan kolega to řekl, eh, vznik, nechat vznik vzniknout jaké musí parkovišti, kde je prostě něco, kde se můžou soustředit všechny ty programy, nejenom ISA. Máme řešení z Connecting Europe Facility, z ISA Square a z dalších zdrojů. Eh, je tedy eh, zapotřebí tato všechna řešení někde eh, předložit, někde takzvaně zaparkovat, aby byly dostupné pro ostatní. Uvedu takový příklad velmi stručně. Jedno z s prvních setkání s vysokými úředníky vlád a státní zprávy eh, tedy eh, zaznělo, že to jsou eh, setkání důležitá třeba už jenom proto, aby se ty elektronické osobní průkazy zkontrolovaly, zdali opravdu fungují, zdali je to tedy tak jednoduché. A tady, abych se vrátila k té finsko-švédské záležitosti, tam s tím naprosto souhlasím. My máme plány pro toto parkoviště letiště, takzvané bezpečný e, způsob výměny údajů, e, přístup e, ke všemu a tak dále. To je tedy ta jedna věc, na které budeme pracovat. A cílem samozřejmě je, aby tady vznikly kvalitní služby pro občany, aby byly kvalitně e, dostupné. E, to, co říkají v no, na Novém Zélandu, e, je, říkají, že chtějí transparentní státní zprávu, kterou vlastně se nikdy nebude uvědomovat, která tady prostě bude a bude fungovat pro občany pokaždé, když ji budou potřebovat. Je tedy zapotřebí, aby byli k tomuto úsilí přizvání ani občané. Některé členské státy to dělají, ty nejúspěšnější. Eh, snaží se třeba se skupit různé eh, sektory, různé oblasti, aby to bylo efektivnější. Takže jde o reformování, ne přidávání dalších vrstev, ale revidování celého procesu státní zprávy, tak, aby se odstranilo všechno to komplexní přebujelé, co není zapotřebí. Takže potřebujete také přidanou eh, či zpětnou vazbu od občanů a od stárnoucích eh, obyvatel. Ty seniory musíme také více zapojit, aby byli v dalších fázích života co možná nejvíce samostatní, mimo jiné. To je také něco, o co se podílíme s členskými státy, abychom zjistili, co je nejprůchodnější, nejefektivnější a to také často je eh, demonstrováno na těch eh, schůzkách, které organizujeme. A další věc, jedna z hlavních myšlenek eh, jít do hloubky s ISA programem je hledat synergie. To znamená zajistit, aby všechny nástroje komise mohly fungovat, aniž by eh, se někdo musel zabývat tím, co je co. Takže jde o to být dobře eh, organizovaný, integrovat se a najít synergie. Máme popis eh, toho, co je ISA Square, jak to bude fungovat v novém programu. Samozřejmě, že nic není hotovo, dokud to celé hotovo není. To platí i pro ten tento program. A my mimochodem vlastně stavíme na různých cílech digitální Evropy, eh, computing s vysokou účinností, vysoce efektivní computing je jedním z, příkladem, eh, jedním z příkladů, tak abychom nakonec dospěli k takovému souboru opatření pro členské státy, pro všechny členské státy, i pro ty, které jsou velice vepředu eh, a máme je všude napříč Evropskou unii. Jde o to, aby dejme tomu, mohli eh, sdílet zkušenosti na základě sdílených eh, pilotních projektů nové generace a pak jde o to také podpořit ty další podpor, podpůrné aktivity eh, i pro ty, kteří potřebují zrychlit a dospět na úroveň těch vepředu. Takže jde o to, aby tady existoval takový soubor nástrojů, který by vám umožnil, jak vlastně přejít z té úrovně, na které nejste na další, eh, do další fáze to je eh, velice důležitý eh, prvek pro překlenutí toho období do dalšího programu. Single Digital Gateway, to je taková první záruka pro občany a je tady prostě celá řada procesů pro všechny, pro všech členských státech a ty by se měly stát takovým jedním velkým souberem. Je zapotřebí, aby určité věci byly k dispozici, ať jste kdekoliv, ať studujete kdekoliv, ať přicházíte e, odkudkoliv. A jde tedy o to překlenout ta národní řešení propojit, vytvořit tu architekturu propojení eh, mezi tím, co je národní úroveň a co jsou řešení na unijní úrovni. Samozřejmě to je celé pouze eh, první krok, to je nějakých 20 procesů, pak potřebujeme učinit další kroky a také pracujeme s různými sektory, protože celá řada těchto řešení je v různých eh, oblastech eh, činnosti eh, komise. Sociální přídavky, to je jasné. My tam také pracujeme s příslušným DG, jde o digitalizaci a modernizace i komise. Jde o to, jak se bude komise dívat na všechno tohle, co jsou ty výzvy, jak využíváme ty příležitosti, příležitosti, eh, které přináší chytrá eh, moderní technologie, abychom se dostali do další fáze a abychom také přispěli ke změně myšlení. A to samozřejmě jde ruku v ruce s eh, získáváním a uchováváním dat a tak dále. Myslím, že jsem řekla to, co jsem chtěla říct, ale jsem připravena tak přijmout další návrhy a otázky. Předseda, děkuji. Děkuji za to, že jste vyslechla naše dotazy, za to, že jste přišla mezi nás, za to, že jste nám vysvětlila, jak věci fungují, jaké jsou projekty před vámi a jak můžeme eh, zvýšit a prohloubit digitalizaci evropské eh, veřejné zprávy nejenom. Takže e, můžete s námi počítat, pokud budete potřebovat podporu či cokoliv jiného a budeme e, i nadále e, v kontaktu, budeme spolu hovořit, budeme vám zasílat různé návrhy, tak, aby bylo dosaženo těch nejlepších možných výsledků, což je samozřejmě důležité nejenom pro dobré fungování evropských institucí jako takových, ale pro evropské občany obecně. Ještě jednou děkuji za vaši přítomnost. Paní komisařka Maria Gabrieli eh, přijde do deseti minut a před námi je pak hodina na diskuzi o výzkumném programu a eh, o budoucích plánech.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 Dear colleagues, uh, I propose to start to... Vážení kolegové, takže já navrhuji, abychom začali, abychom co nejlépe využili přítomnost paní komisařky Marie Gabriel, která k nám dnes do výboru přišla. Pokud jsou tedy všichni připraveni, tak budeme pokračovat v naší práci a já zde srdečně vítám paní Mariu Gabriel, komisařku pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Také bych chtěl zmínit, že toto je první návštěva paní komisařky v ITRE po slyšení, takže my jsme velice rádi, že k nám přišla. My doufáme, že se toho dozvíme více o Horizon Europe, jak probíhá plánování, také o rozpočtu, jak vypadají stávající plány a také možná, že se pobavíme o nových vztazích eh, se Spojeným královstvím v oblasti výzkumu a inovací. Eh, rovněž bychom chtěli pohovořit o výzkumných a inovativních iniciativách představených v posledním pracovním programu komise. Vzhledem k velmi nabitému programu paní komisařky a také našeho výboru, tak máme k dispozici pouze jednu hodinu. Já tedy apeluji na to, abychom byli velmi efektivní, abychom co nejlépe tento čas využili a já opravdu budu velmi striktní, pokud je o řečnickou dobu. Nicméně máme tedy hodinu na tuto debatu a já věřím, že to je dostatečný čas pro to, abychom se podívali na nejdůležitější témata. Máme také seznam řečníků připravený politickými skupinami, proto abychom mohli postupovat efektivně. Já dám nejprve slovo paní komisařce Gabriel, která přednese úvodní příspěvek. Potom budeme pokračovat vystoupením koordinátorů či náhradníků a následně paní komisařka Gabriel zareaguje na první kolečko vystoupení a následně máme eh, na seznamu ve druhém kolečku dalších 12 kolegů a nakonec paní komisařka zareaguje tedy i na tyto vystoupení. Pokud zbyde čas, mohli by vystoupit i další kolegové, kteří na seznamu nejsou, ale obávám se, že to asi úplně nedopadne. Takže rovnou začneme a dávám slovo paní komisařce. Děkuji mnohokrát. Drahý pane předsedo Kristiane, drazí kolegové, nejdříve bych vám chtěla poděkovat za toto pozvání. Jak to řekl pan předseda, to je první strukturovaný dialog v rámci mého mandátu komisařky, která je zodpovědná za inovaci, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. A tento dialog je pro mě nesmírně důležitý, protože v těch příštích pěti letech bych ho chtěla posílit a využít. Moje útvary již nyní se snaží navázat kontakty s vámi, spolupracujeme s koordinátory a snažíme se samozřejmě spolupracovat s odpovídajícími poslanci a doufám, že tyto výměny budou pokračovat, protože je to vždy podle mého názoru ve prospěch našich občanů. Snažíme se, aby naše politiky odpovídaly nejvíce realitě, kterou pozorujeme v terénu. Chtěla bych vám předat přání mnoha úspěchů všem těm novým členům ITR, e, eh, kteří také nastoupili po té, co naši kolegové z Velké Británie odešli. Společně s vámi bych chtěla hovořit o nedávných aktivitách a příštích aktivitách, takže budu mít tři fáze. Nejdříve budu hovořit o politických prioritách komise jako je Green Deal a finanční perspektivy. Dále budu hovořit o mojich legislativních eh, prioritách v oblasti výzkumu, mezinárodní spolupráce a také budu hovořit o aktivitách z hlediska umělé eh, inteligence a malých a středních podniků. Budu hovořit také o boji Evropy proti rakovině. A na závěr budu hovořit o tematických prioritách, jako je strategické plánování a je partnerství. Nejdříve, jaké jsou politické priority? Vy jste mohli konstatovat, že prvních pět dnů se hovořilo o zelené dohodě a Green Deal byl prezentován. Já tady mám jedinou starost. To znamená uchovat místo výzkumu a inovace v této strategii, abychom skutečně mohli dosáhnout našich cílů, protože my všichni víme, že naše národní reality jsou velmi odlišné. Nyní sdílíme vizi z hlediska konečného výsledku, ale naše východiska nejsou stejná. A proto i nadále budu velice aktivně spolupracovat s komisařkou Federa, tak aby mechanismy, které jsou navrženy a které budou v budoucnosti navrženy, zvláště ten mechanismus spravedlivého přechodu, zohledňovaly místo výzkumu a vývoje, tak aby se snížily ty rozdíly. Co se týče finančních perspektiv, roku 2021-2027. My víme, že čas na nás tlačí za 10 měsíců. Program Horizont Evropa by měl být operativní, ale my stále nevíme, jaké tady budou finanční prostředky na tento program. Já zůstávám pozitivní, ale bdělá ze severu na jih, z východu a ze, eh, na západ. Víte, že byly uděleny Nobelovy ceny a jsou tady startupy, které vznikají, ale nebude možné trvale toto udržet, udržet zaměstnanost, pokud nebudeme mít společnou politiku Evropy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Já znám vaše rozpočtové ambice a uznávám vaše snahy, které vyvíjíte u vašich vlád a chtěla bych vám poděkovat za vaši podporu. Měli bychom zůstat bdělí a měli bychom i nadále obhajovat eh, důsledný rozpočet pro výzkum a inovace. Tady nehovoříme o jedné částce, hovoříme o investicích. Hovoříme o investicích do budoucnosti a do přítomnosti Evropy. Je to velmi naléhavá záležitost a to budu také tlumočit při všech mých zasedáních s příslušnými ministry, s ministry financí, s premiéry a budu úzce spolupracovat eh, s panem komisařem Háne. To je také sdělení, které každý den vlastně sděluji vědecké obci a požaduji, aby i nadále hovořili o těchto společných požadavcích. Každý hlas je důležitý a příští týdny, příští měsíce Myslím si, že my se nesoustředujeme pouze na zasedání ve čtvrtek. Bychom neměli polevit. Dovolte mi, abych nyní hovořila o legislativních prioritách, které jsou současné a budoucí. Jak jste jistě viděli v pracovním programu Evropské komise v červnu, budu prezentovat sdělení, které se bude týkat evropského prostoru eh, výzkumu, který bude revitalizován. To je iniciativa, která mi zvláště leží na srdci. O to více, že poprvé moje odpovědnosti pokrývají vlastně tři úhly té znalosti. A myslím si, že evropský prostor eh, výzkumu by měl být oživen, tak abychom mohli čelit novým vědeckým výzvám. Digitalizace, globalizace, přechod na trvale udržitelnou společnost a měli bychom také přispívat k našim novým eh, prioritám, jako je zelená dohoda. A tak bych si přála, abychom spolupracovali aby tento prostor byl otevřenější, inkluzivnější, atraktivnější, zvláště z hlediska kariér a z hlediska odměňování našich vědců a jejich eh, pracovních podmínek. A to proto, abychom snižovali negativní dopady uniku mozků. Takže naším cílem je v podstatě snižovat rozpory, které existují právě na trhu vědy v Evropě a to budu vždy zohledňovat. Před několika dny v Zářebu jsem měla tu příležitost si vyslechnout bývalého komisaře Filipe Buskena, který hovořil o bilanci prvních 20 let výzkumu v Evropě. Diskutovala jsem také s ministry Rady pro konkurenceschopnost a chtěla bych vám říci, že za německého předsednictví se bude konat ministerská konference a z naší strany my budeme také se zabývat eh, vědou a vývojem. V září tohoto roku budeme hovořit o tomto tématu. Zároveň chceme organizovat kolečko v rámci všech hlavních měst, abychom vysvětlovali, jaké jsou naše nové ambice. A hlavně bychom si chtěli vyslechnout, jaká jsou očekávání a jak vybudovat společně nástroje, které by nám umožnily dosáhnout těchto cílů. A nyní několik slov ohledně mezinárodní spolupráce. Chorvatské předsednictví Evropské unie je velice ambiciozní z hlediska článku 12 a bylo by vhodné zde nejdříve mít strategickou diskuzi 28. února na Radě pro konkurenceschopnost. Jde o to, zda tady bude vůle dost, dohodnout se. A proto velice pozitivně vnímám dnešní diskusi, protože je to prakticky necelých 10 dnů před zasedáním této rady, proto je důležité, abych zjistila, jaké je stanovisko parlamentu. Samozřejmě, že je nutné, aby tento článek a tato dohoda byla provázena schodou, tak abychom my jako Evropská komise jsme byli schopni odstartovat naše průzkumné diskuze na technické úrovni s třetími zeměmi. A nakonec další legislativní priorita. Chtěla bych hovořit o třech tématech, které mi leží na srdci. Umělá inteligence především. To se přijme zítra. Jako bývalá komisařka pro digitalizaci si dovedete představit, nakolik je tato iniciativa pro mě důležitá. Vždy jsem obhajovala stanovisko, že v tomto tématu by Evropa měla mít svoji značku, měla by se opírat o naše hodnoty a technologie by měla být doprovodným prostředkem lidských bytostí a neměla by nahrazovat lidské bytosti. Takže si přeji, aby umělá inteligence nám sloužila pomáhala nám být efektivnější v oblasti zdraví, dopravy, energetiky. Vidíte, že to jsou témata, která jsou součástí horizontu Evropa. Nechtěla bych umělou inteligenci, která bude rozhodovat místo nás. Pak nová průmyslová politika, malé střední podniky. Já vím, že budete mít diskuzi s panem komisařem Bretonem, ale naše úloha je také strategická. Já jsem přesvědčená, že ochrana efektivně ochrana životního prostředí a silný průmysl jsou kompatibilní. Mohou to být dvě strany jedné mince. A je na nás se podívat na to, jak bychom mohli podpořit naše startupy, naše malé a střední podniky, aby participovali učeně. A v této příle, při této příležitosti musím říct, že jsem ráda, že vidím první pozitivní povzbudivé výsledky Rady pro inovaci. Víte, že ten jediný, jediné místo kontaktní je důležité právě proto, aby startupy v Evropě eh, mohly být financovány a mohly nám přinášet nové produkty a nové služby. Takže naší ambicí je, aby Rada pro inovaci změnila způsob, jakým Evropa financuje inovace a přispívá ke eh, zrodu těchto podnikatelských záměrů v Evropě, tak abychom navýšili konkurenceschopnost, protože vy to víte stejně jako já. My máme hodně startupů v Evropě, máme jich více než USA, ale nevíme, jak, je, eh, jak šířit jejich nápady, jak je vlastně mm, zvětšovat. A tady musíme trvale na této problematice pracovat. A nyní bych chtěla hovořit o tematických prioritách. Začněme strategickým plánováním. Hovořili jste s jean éricem Bakke, který je mým generálním ředitelem. O co jde? Jde o spoluvytváření. My jsme dnes eh, také získali vaše názory. Byla jsem na výboru regionu a zjišťovala jsem, jakým způsobem tento proces bude fungovat, jakým způsobem do toho zapojit soukromou a privátní obec. A myslím si, že je důležité i nadále takto pracovat, spolupracovat s Evropským parlamentem. Nyní nastává fáze vypracování návrhů na základě eh, programu Horizont Evropa. To znamená, budeme zde zpracovávat veškeré příspěvky, které jsme k tomu dostali a budete mít také možnost organizovat slyšení ohledně partnerství eh, v oblasti, které se mě týkají. Chtěli bychom, aby parlament participoval, ale znovu zdůrazňuji, že je nutné zaostřit také číst účast eh, občanů. Musíme pracovat více na tom, aby občané si přivlastňovali naše cíle aby se nejen inspirovali, ale byli součástí procesu. A co se týče partnerství, my všichni souhlasíme s tím, že musíme postupovat racionálně. Víte, že máme 120 partnerství, chceme 44, možná bychom to měli tedy redukovat. Ale pro mě je důležité, aby společně s vámi jsme dále upřednostňovala kritéria. To znamená efektivitu našich cílů, otevřenost, synergii s dalšími evropskými iniciativami, jako je mise. Navíc naše legislativní návrhy z hlediska MOPu jsou také ve vašich rukou a jde o to, zda budeme moci vytvářet ještě transparentnější a efektivnější přístupy. Ale nakonec bych chtěla také zmínit, že jsme zahájili také dopadovou studii ohledně těch 13 kandidátů, institucionálních kandidátů. To znamená, je to článek 187, o který se to opírá a tato dopadová studie nám umožní v druhé půlce roku předložit legislativní návrh. Tím nyní skončím, tak abych využila nejvíce času na diskusi. A ještě jednou bych vám chtěla poděkovat, protože Eh, ty měsíce, které spolupracujeme, nám umožnili zjistit, že máme stejnou vizi a sice vizi, která spočívá v tom, že výzkum, vzdělávání a inovace jsou nezbytnou podmínkou pro trvalou udržitelnost. Tyto politiky jsou zcela nutné, pokud chceme uspět v ekologickém přechodu, o který se snažíme. A v každém případě zde budu potřebovat vaše závazky, vaše nadšení. Můžete se také spolehnout na mě v tom smyslu, že tyto výměny budou intenzivní a pravidelné. Děkuji. A nyní bude hovořit koordinátoři politických skupin za EPP, bude hovořit paní Carvalho. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní komisařko, za prezentaci. Začnu krátkým prohlášením a pak e, to doplním dvěma dotazy. Prohlášení se týká rozpočtu a také toho, že s námi můžete počítat, že vás podpoříme e, při obhajobě našeho návrhu e, pro Horizont Evropa. A teď vidíme čím dál tím víc různých sdělení tohoto kolegy a komisařů. Eh, které přicházejí s konkrétními eh, akcemi, které eh, vyplývají z horizontu Evropa o umělé inteligenci, o digitalizaci a tak dále. Horizont Evropa bude, jak to tak vypadá, hrát velice závažnou roli v oblasti digitalizace a my, a nejenom, a my jsme povoláni k tomu, abychom zajistili, že tady prostě bude dost zdrojů, e, abychom mohli mm, získat odpovědi, které my očekáváme e, z vědy a výzkumu, z digitalizace, e, aby tady prostě mohlo dojít k řešení a těch palčivých problémů a aby tady došlo k ozelenění té naší situace. Moja otázka. Eh, jestli byste byla konkrétnější co do těch pět hlavních misí, eh, těch hlavních eh, témat, zdali už něco z toho bylo zahájeno, a zda, nebo zdali s tím chcete započít teprve, jaké jsou plány. A také k partnerstvím. Zajímalo by nás hodnocení toho partnerství nebo těch partnerství. Jde e, o institucionalizovaná partnerství například a pak jsou e, tady další e, jak to bude s celým tím postupem. A Evropská, Evropský výzkumný prostor, European Research Area, jak víte, je to spíš koncepce než co jiného. Takže co konkrétně plánujete? E, jakou legislativu. Protože e, vy jste se také zmínila o tom, že musíte myslet na legislativní návrhy. Děkuji. Pan Nika. E, Dona komisar, Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní komisařko. Děkuji za vaše úvodní slovo. Rád bych eh, vám vyjádřil určité obavy z naší strany. 20. února dojde k velmi zásadnímu jednání, eh, na kterém bude diskutován rozpočet. Víceletý finanční rámec. My dnes hovoříme o horizontu Evropa. A eh, chci říct, že my velmi podporujeme stanovisko předsedy Eh, eh, Sasoliho v tom smyslu, že eh, tady zatím se jedná o nedostatečné procento 8,9. No, paní komisařko, a obracím se i k vám, další kolegové. Bude to o 10 miliard méně pro Horizont Evropa. 100 Eh, bude to prostě o tisíc eh, méně míst do roku 2030, bude to o stovky méně eh, výzkumných projektů, o 1700 projektů méně v oblasti Maria Sklodovská Curie a bude to o jeden tisíc méně finančních eh, pobídek pro malé a střední podniky a 11 300, o 11 300 méně vědců budou mít eh, přístup k dalším eh, zdrojům. Bude to mnohem méně publikací, bude to o nějakých 900 patentů a, a vynálezů méně bude to o 700 méně prototypů, bude to o 500 eh, klinických testů méně ročně takže i v, tom ob, v té oblasti zdravotnictví a tam je to hodně zásadní. Je to smutné a je to nepřípustné. Nemůžeme to dopustit. To jsou peníze, které údajně nemůžou být nalaženy. Já jsem nalezeny. Já jsem zpravodajem k Horizontu Evropa a musím říct, že eh, prostě pracujeme s komisí. Myslíme si, že ta naše práce je možná. Neměli bychom být protivníky. Naopak musíme pracovat pro ty, kteří čekají eh, na určité konkrétní výsledky z naší strany, kteří eh, se k nám upírají. Eh, musíme myslet na vědce, výzkumníky, na řadové občany. A jsou to Eh, věci, které nesnesou odkladu. Eh, mezinárodní spolupráce je přece v tuto chvíli zásadní. My jsme se eh, setkali s představiteli DG pro mezinárodní spolupráci. Chtěli jsme, tady šlo o jednání ad hoc se všemi sedmi zpravodaji, protože jsou to velmi citlivé záležitosti. Bohužel zvuk ve sluchácích se čím dál tím více zhoršuje ono jinak by mohlo nastat e, vlastně situace, kdyby tady ještě vznikly další, další problémy, pokud by to takhle šlo dál. My prostě potřebujeme, aby těch peněz bylo dost, potřebujeme znát konkrétní situaci. E, e, je zapotřebí zajistit dost prostředků pro výzkum a vědu. Paní Dlabajová, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko určitě eh, budeme eh, nahlížet eh, obdobně či stejně na otázku rozpočtu. Budeme sledovat, jak na to budou reagovat členské státy, jak budou reagovat na pozměněný návrh Charlesa Michela, ale jak víte, parlament je v tomto směru zcela transparentní a jatný výzkum, jednotný výzkum a rozvoj a věda, to jsou věci, na které nedáme dopustit, kde chceme, aby těch prostředků bylo dost. Pak je tady samozřejmě samozřejmě otázka eh, významu eh, horizontu Evropy pro budoucí politické období. Jak komise bude eh, finalizovat svůj vnitřní, své, jako vnitřní rozdělení toho, celé té kapitoly? Eh, ty priority se trochu proměnily. My teď máme každý den eh, rozpravu o umělé inteligenci, o zelené dohodě. Bylo to jiné před dvěma lety, když komise přišla se svým prvním návrhem. Takže jak tohle vnímáte? Jak si myslíte, že bychom měli na toto reagovat? Možná reagovat společně na tyto nové priority komise. A samozřejmě druhá věc, to eh, je takový trošku horizontálnější přístup, který asi budeme muset zaujmout eh, ke všemu. Eh, myslím na synergie, na průmyslovou spolupráci, na průmyslové politiky, na mezinárodní spolupráci. Tam budeme muset více spolupracovat a co nejdřív budeme mít zapotřebí také k horizontální přístup ke společným ustanovením, protože to je něco, co se týká ITRE i REGI. Potřebujeme na tom pracovat společně s vámi. Tady prostě musíme změnit trošičku pracovní metody. Nemůžeme být eh, jenom tak rozděleni mezi své jednotlivé výbory. A poslední věc se týká malých a středních podniků. Vy jste něco zmínila, ale já se prostě obávám, že nejsme tak konkrétní, jak bychom být měli. Nereagujeme tak, jak bychom reagovat měli na podněty našich občanů. Samozřejmě ta rozprava eh, brzy nastane s komisí ohledně strategie vůči malým a středním podnikům. Měli jsme velice zajímavou rozpravu minulý týden ve Štrasburku k stejné problematice, ale já se prostě bojím, že jsme eh, i za posledního eh, víceletého finančního programu získali zkušenost, že malým a středním podnikům prostě chybí odborníci, chybí eh, zaujatý eh, eh, pracovníci, kteří by byli schopni jim pomoci s těmi věcmi kolem horizontu Evropy. Tam je to úplně jiné než u těch velkých firm. Takže jak zajistit přístup malých a středních podniků k těm velkým výběrovým řízením? Protože během dnů výzkumu a inovací se obávám, že to zase budou jako předtím ti velcí aktéři. A my potřebujeme, aby tady byly malé a střední podniky také. Musíme pro ně udělat něco skutečně konkrétního. Děkuji eh, paní kolegyně Elena za ID. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Pokud jde o program Horizont Europe, kde já jsem stínová zpravodajka za skupinu ID, tak bych poprosila o nějaké upřesnění, protože velmi často ti výzkumní pracovníci jsou mladí lidé v nestabilních pracovních místech a vy jste tady mm, zmiňovala to téma mladých lidí a hovořili o tom i jiní kolegové. Výzkum a vývoj potřebuje čas a potřebuje myšlenky, ale tady v tomto případě to financování je omezené a ta časová délka je také poměrně omezená. Mm, není to prostě dostatečné pro dosažení velkých cílů. Jeden z důležitých bodů Green Dealu je, aby tady prostředky na výzkum a vývoj byly ve výši 1 trilion euro. Ovšem, komise navrhuje, že do projektu dá 6,5 miliardy. Kde tedy plánujete vzít další prostředky? A ta výběrová řízení budou zaměřená na inovativní rozhodnutí, na konkrétní hmatatelné výsledky, které opravdu ukážou občanům, že projekty postupují. Eh, máme pocit, že tady zaznívá celá řada slov, ale málo faktů, protože 35 eh, prostředků by mělo být financováno na klimatické, klimaticky zaměřené projekty. Kam tedy půjde ta další část? A potom otázka, pokud jde o mise a partnerství. Máte odhad pro potřebné finance, eh, pokud jde o dosažení potřebných cílů? A jakým způsobem zahrnujete ty partnerství do misí? Jaké jsou legislativní návrhy pro každou kategorii partnerství? A vypočítali jste také dopady Brexitu na ta partnerství? Pokud ano, tak paní komisařko, mám pocit, že to téma misí je opravdu velmi nejasné, velmi zamlžené a e, vy tady říkáte, že bychom měli přinést výsledky konkrétní, hmatatelné pro naše občany, ale nejsem si jistá, zda takto to skutečně bude možné. Samozřejmě, jak vidíte, naše skupina je poměrně znepokojená, protože sice my naprosto sdílíme to, že výzkum a vývoj jsou naprosto zásadní pro zajištění mm, budoucího rozvoje, ale nejsme si jisté, zda ty výsledky bude možné náležitě kapitalizovat. My jsme už Eh, mnohokrát hovořili o tom, že nějaký náhlý, nepromyšlený eh, převrát by mohl ohrozit celou ekonomiku, celý aktuální společenský status. Vidíme tady určité znepokojivé signály, ale stále ještě doufáme, že nás, spoluzákonodárce, dokáže komise přesvědčit o tom, že to je bezpečný jistý projekt. Ale musím říct, že zatím ty signály nevidíme. Děkuji a za zelené pan poslanec Jakob Dalunde. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení kolegové. V předchozím mandátu mi bylo ctí být stínovým zpravedem za zelené pro Horizon Europe. A e, jedna věc, která se nám tam nelíbila, byl ten silný jazyk týkající se mainstreamingu v rámci legislativy. A i i když 35% je krok dobrým směrem, tak řada hlasů volala po 50% a nejenom zelení a jiní progresivní kolegové, ale také ekologické neziskové organizace, univerzity a evropské firmy, které chtějí se zapojit do evropského přechodu. Myslíme si, že 50% toho klimatického mainstreamingu je naprosto nezbytných pro to, abychom opravdu mobilizovali veškerý potenciál a abychom přispěli k plnění cílů držitelného rozvoje a závazku pařížské dohody. Takže první otázka. S ohledem na to, že mm, byl navržen Horizon Europe a byla schválena prozatímní, prozatímní dohoda, tak jakým způsobem budou ty nové priority dopadat na strategické plánování a na programy, na evropské programy v letech 2021 a 2022? Druhá otázka. Vzhledem k velmi obsáhlým výměnám 15. Mm, ledna mezi Horizontem a Evropskou komisí se hovořilo také o prováděcí strategii v oblasti mainstreamingu. A já se ptám, co tady můžeme očekávat? Jaká bude ta strategie? Kdy se oni podělíte s týmem Horizontu? Třetí otázka. Jak chce komise zajistit, že zbývající části rozpočtu Horizont, kromě klimatického mainstreamingu, budou také takzvaně klimaticky odolné. Tím mám na mysli to, že se nebudou vynakládat na aktivity, které ve finále by jenom narušovaly a dále poškozovaly klima. Děkuji za EKR, pan Tošenovský. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, paní komisařko, že máme opět možnost eh, diskuze s vámi tady na výboru a velmi si toho určitě všichni vážíme. Já bych navázal na vaše úvodní slova, když jste hovořila, že eh, prvních těch dnech, měsících, který, kdy vstoupila komise do svého života, komise, tak eh, hlavním tématem byl Green Deal. Jedním z nástrojů, který, eh, který komise eh, deklaruje, připravila, začíná debata i v parlamentu, je Just Transition Fund, který by měl být pomocen při překonávání Eh, změn, které postihnou některé, některé oblasti v rámci dekarbonizace, nebo jakkoliv to nazveme, změny ekonomiky v jednotlivých oblastech. Mě by velmi zajímalo, eh, jakou máte vy představu, jaká bude provázanost právě Just Transition Fundu eh, Horizonu, tak jak jsme již o tom i několikrát hovořili a s kolegy, protože jsem byl taky stínový zpravodaj jsme měli snahu zařadit právě do této oblasti eh, nějaké aktivity, protože tak, jak jste říkala, eh, v celé Evropě se mnoho území regionů liší historicky, geograficky, vývojem a bez eh, vědeckých poznatků, změny technologií, inovací tyto změny budou pouze deklaratorní, nebudou, nebudou dosažitelné, protože hezky se naplánuje, že v daném místě přestanou lidé užívat uhlí, ale pokud nepřijdeme s novými technologiemi převratnými, které dnes ještě neznáme, tak eh, to bude skutečně jenom krásná, krásné povídání o budoucnosti, ale eh, bude to velký problém. Proto by mě zajímalo právě ta, jakou vy vidíte velmi úzkou synergii mezi vědou, výzkumem, Horizonem, když to budu institucionalizovat, a Just Transition Fundem, který já vnímám jako velmi zásadní a docela i rizikový, rizikovou část celého projektu. Děkuji. Thank you very much. But last but not least, Mr. Botenga. Děkuji mnohokrát a nakonec pan Botega. Děkuji, paní komisařko, děkuji za váš uh, úvod a za vaši prezentaci. Já budu hovořit rychle, nebudu se vracet k rozpočtu, protože tady jsme všichni zajedno, že ambice bez rozpočtu ne, nám neumožní dojít daleko a byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřila. Ještě jednu otázku, která souvisí s konzistentností. Vy jste skutečně hovořila o prekernosti a já jsem četl v tisku, že Itálie tento měsíc poprvé v historii eh, najala vědkyni badatelku v rámci kontraktu Eh, protože to je osoba, která 13 let v podstatě pracovala v naprosto nejistých pracovních podmínkách. Takže chtěl bych vědět, jak to bude fungovat, jak budete spolupracovat s vaším kolegou panem Schmidtem a jakým směrem se bude vyvíjet tento směr konkrétně z hlediska priority boje proti nejistým pracovním podmínkám vědců. Za druhé, průmysl v rámci výzkumných programů je tady zásadní otázka. Pokud chceme směřovat k čistému průmyslu, to se týká hutnictví a podobně, tak samozřejmě investice do vodíku, do zeleného vodíku jsou nezbytné. Já bych se vás chtěl zeptat, jak se díváte na priority v této oblasti? zapojíte to do těch, eh, nebo zahrnete to do těch 35 financování na oblast klimatu a eh, jakým způsobem se to objeví v těch prioritách, které eh, budete prosazovat v této oblasti. A jak si můžeme být jistí, že užitek z tohoto půjde směrem k celé společnosti a že to nebude ve prospěch jenom několika soukromých subjektů. Děkuji, pane Butenga. Takže tím jsme uzavřeli první fázi našeho dialogu. A teď požádám paní komisařku, aby zareagovala, ale prosím vás, aby se odpovídala v pěti minutách. Já vím, že to není dostačující, ale my máme ještě 12 kolegů a je důležité, abychom si je všechny vyslechli. Jsou tady otázky kohledně, rozpočtu a některé také velice konkrétní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou chci poděkovat všem za to, že jste trvali na nutnosti obhájovat tento rozpočet. Ano, já, co se mne týče, nepolevím a budu i nadále vyvíjet tlak tak, abychom mohli e, naše e, ambice e, doprovodit příslušnými finančními zdroji. Děkuji za dotazy paní kolegyně Kaval, děkuji také za její připomínky. Já už jsem hovořila o těch 13 konkrétních eh, partnerstvích a u těch eh, eh, spolufinancovaných partnerstvích, jak víte, nejprve musíme vysvětlit to jejich snížení ze 120 na 44. Musíme samozřejmě zajistit, aby nová kritéria, která jsme tady upla- začali uplatňovat, opravdu přinesla žádané výsledky, aby to bylo všechno orientováno na dopad těchto kritérií kritérií. To, co hledáme, je efektivita, eh, skutečný dopad, eh, zajištění toho, aby tato partnerství umožnila všem teritoriím v Unii jít ku předu. A teď eh, k evropskému výzkumnému prostoru. Já neříkám, že tady okamžitě vznikne legislativní návrh, ale vzpomínám si, že z roku 2009 Lisabonská smlouva nám tuto možnost dává. Je třeba ji uchopit. Tím spíš, že v řadě příspěvků si uvědomujeme, uvědomujeme, jak pracovní podmínky a odměňování našich výzkumných pracovníků je zásadní. Naše talenty by měly chtít zůstat v Evropě, musí být motivovány. A proto si vyhrazuji právo na e, závěru tohoto procesu takto postupovat. My teď iniciujeme diskuze o evropském výzkumném prostoru. Já vyzývám parlament, aby se k nám připojil, včetně toho kolečka e, kolem jednotlivých hlavních měst budoucnost eh, Unie. A někdy v červnu chci předložit eh, konkrétní doporučení, která by nám umožnila jít nad rámec eh, jednoduchého trhu pro oblast výzkumu. Teď tady není skutečná dimenze výzkumného prostoru a já chci tímhle směrem pracovat. Pokud toto doporučení bude mít příznivý ohlas a podporu, tak jsem připravena a znovu to říkám, postupovat dál. Já jsem od ministrů nevnímala nevnímala žádný negativní přístup. Eh, v Záhřebu před 14 dny to bylo velice eh, povzbuzující. Teď je třeba opravdu začít kroky eh, k tomu, aby byl institucionalizován tento společný evropský výzkumný prostor. Pane Niko, děkuji za všechny ty číselné údaje. Je třeba je více popularizovat. Je třeba, aby tyto údaje znali všude v Evropě, protože velmi často se na ně zapomíná. A zároveň si také také eh, musíme říct, že hodnocení projektu bude nadále pokračovat. Ty eh, týmy v tomto směru mají jasné instrukce a vnitřní ventilace kapitol. Eh, takže my zatím jsme o tom nehovořili. Ano, máme zelený pakt, ano, máme umělou inteligenci, ale nejprve z kraje v rozpočtu Horizont Evropa existují nástroje a ustanovení pro integraci. 35 rozpočtu rozpočtu Horizont Evropa bude eh, souviset s eh, změnami klimatu. Eh, více jak 40 eh, eh, pro zelenou dohodu. Teď jde o to, jak to lépe využít. Jak lépe využít to, co máme dřív, než budeme navrhovat jiné věci. Včetně toho, když budeme mluvit o umělé inteligenci. Nezapomínejme, pardon, ne 45, ale 4, jo. Je třeba tedy si uvědomit, že je možné udělat rozdíl a peníze Horizont Evropa budou užity pouze tam, kde to je nutné, použit pouze tam, kde to přinese přidanou hodnotu. Máme nutný rámec, máme nutnou flexibilitu, tak, abychom se mohli vyrovnat s novými prioritami komise. A teď malé a střední podniky. Ano, opravdu je to velmi zásadní. Chci zdůraznit, že Evropská rada pro inovace bude hrát velký, eh, velký, eh, velkou roli. 70 procent bude právě na e, rozpočtu půjde na malé a střední podniky. A k, e, ohledně akcelerátoru, tak e, pan Daluda položil otázku. Ano, chceme financovat takové projekty, které nemají negativní dopad na životní prostředí. To je úplně jasné, proto jsme se také rozhodli, že další výběrové řízení z března letošního roku. 300 milionů eur bude pouze pro malé a střední podniky a startupy, které budou chtít investovat do zelených technologií a to budeme opravdu zblízka sledovat. K tomu ještě musíme připojit eh, eh, roli těch znalostí a dovedností. Paní Dlabajová, vy jste velmi správně podotkla, že malé a střední podniky mají v tomto tu situaci výrazně eh, těžší. Je tedy urgentní spolupracovat a jde eh, tedy o eh, spolupráci jak komisaře Bretona, komisaře Šmita, tak dalších. Já jsem připravena eh, zorganizovat eh, společné jednání s panem komisařem Bretonem, tak abychom mohli eh, se zaměřit na priority Evropského parlamentu v tomto ohledu, abychom se vyhnuli také vlastně zdvojování práce a zbytečným výdajům. Pak je tady otázka dalších synergií s jinými fóry. Od prosince jsem iniciovala jednání jednání eh, mezi mnou, komisařkou Ferrerou a Schmidtem. Rozhodli jsme se, že budeme pracovat spolu, protože dobré příklady zůstaly bohužel zatím pouze dobrým přáním na papíře. Všichni říkají, že excelence je důležitá, ale všichni musíme mluvit o transferu finančních prostředků, abychom eh, více využívali eh, fondu pro rozvoj venkova, sociálního fondu, abychom našim výzkumným pracovníkům umožnili se soustředit na oblast eh, které tyto fondy zahrnují. Eh, pak jsou tady ty burzy či stipendia Marie Curie a eh, jde o to, abychom se sadili o tu formu, o, o, o tyto peníze pro doktoráty a postgraduální studium, což nám umožní o 20% zvýšit účast na těchto programech. No, jsou to malé nástroje, není to nějaké zázračné řešení, ale chceme vydat signál, eh, aby si eh, prostě tito mladí lidé uvědomili, že tady mají perspektivu. Další otázky, paní Maria Sprek. Prosím, dodržte minutu. Thank you very much. Thank you, ano, děkuji mnohokrát. Děkuji, paní komisařko, že jste k nám dnes přišla. Jak už tady zaznělo, Horizont Europe je investice do budoucna, ale ehm, váš mandát, který dnes připravuje investice do budoucna, včetně mm, těch pro mladých. A já se ptám, zda evropské nařízení podpoří inovace a zda to neomezí svobodu projevu na internetu. Bude komise podporovat inovativní uplatnění Eh, aby se už předem zabránilo zneužívajícímu chování, protože to je velmi důležité pro rodiny a pro nás jako ženy, jako matky. Děkuji, paní Toja. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, srdečně vás tady vítám a chci vám říci, když já jsem byla vyzvána, abych mluvila o Green Dealu, tak hlavně vždycky mluvím o výzkumu, protože jsem přesvědčena, jak tady řekli jiní kolegové, že klimatická neutralita a plnění těch cílů v oblasti přechodu budou zajištěny, pokud skutečně nastane velká radikální technologická změna, výrazný technologický přechod. Takže eh, ta průmyslová strategie a to, co technologie mohou přinést celé této změně. A my se musíme snažit eh, nejprve si říct, jak dosáhneme zeleného dílu a jaké zdroje najdeme. A výzkum samozřejmě bude sehrávat klíčovou úlohu. Takže já se vás ptám, jak si myslíte, že abychom to všechno propojili a aby tady byly zajištěny ty cíle pro horizont, tak jak najdete ty nástroje v rámci vašeho portfolia? Společně se mi vztahy s Bretonem, Ferreirou a tak dále, protože ona je jednak potřeba definovat mise, které to zajistí, a potom také partnerství. A ještě jedna věc, a to už končím, také musíte brát v potaz takové věci, jako je osobní hrdost jednotlivých výzkumných uh, pracovníků, kteří prostě si někdy rádi řeší ty své věci, takže bude potřeba to velmi uh, pečlivě zmanagovat, abychom propojili ty jednotlivé nástroje. Děkuji prvokrát paní Michajlova. Komisář, jste hovoří na bulgarsky. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a já budu hovořit bulharsky. Nejprve bych vám chtěla mnohokrát poděkovat za velmi dobrou spolupráci, kterou s vámi máme. Vy jste eh, zmínila eh, roky Evropského výzkumného prostoru. Myslím, že bychom měli brát v potaz to, že eh, v členských státech ten vědecký výzkum neprobíhá tak rychle a souvisí to ostatně i s inovacemi. Musíme tady budovat také nějaké mosty. Určité procento Horizont Europe je vyčleněno právě na toto, abychom tady zvýšili participaci zemí, které zatím mají to zapojení nízké. Ovšem je zřejmé, že v rámci nového více finančního rámce musíme být více flexibilní. Jak tedy pomůžete těm zemím? Děkuji, děkuji. Eh, vážená paní komisařko, děkuji za vaše dnešní vystoupení. Já myslím, že jste tady položila jednu z nejzásadnějších otázek, a to sice, jak eh, pomoci malým a středním podnikům. Já mám zkušenosti, že malé a střední podniky mají veliké překážky, velkou zátěž, když eh, musí žádat, když žádají o prostředky Horizont a někdy ty prostředky jim za tu námahu ani nestojí. A prostě tyhle podniky často jsou tedy ponechávány stranou a tím přicházíme o velmi cené zdroje a talenty, zejména pokud jde o ten ekologický přechod. Čili já se ptám velmi jednoduše, jak komise zajistí, aby žádosti o prostředky Horizon byly méně složité. Děkuji, paní Galvez Muñoz. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Já se nechci ptát znovu na rozpočet Horizont, i když také mi to velmi leží na srdci, ale zeptám se na takzvanou otevřenou vědu, což je podle mě velká příležitost pro Evropu, protože otevřený přízkum k datům a k výzkumným zdrojům urychlí e, přijímání nových znalostí. To také by ušetřilo prostředky daňových poplatníků tím, že by dostali přístup k tomu, za co už zaplatili. Komise v minulosti tuto agendu podporovala, ale ještě je třeba ujít velký kus cesty, než skutečně zajistíme otevřenou vědu. Chci se tedy zeptat, co plánuje komise na podporu otevřené vědy a jak to skutečně, ale skutečně reálně chcete zajistit v rámci budoucích výzkumů a vývoje. Děkuji, pan Karopo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce a mám takovou úvahu a také jednu otázku. Eh, ze zpráv účetního dvora, ale i z jiných analýz vyplývá, že tady je nejednotné rozložení zdrojů v oblasti výzkumu a inovace. A tím mám na se zeměpisnou nerovnováhu, kdy zejména eh, je tady veliký nedostatek, pokud jde o ty lídry v oblasti inovace a ty, kteří trošku zaostávají. A e, právě proto je potřeba to všechno e, tedy akcelerovat a posílit, abychom doplnili mm, další zdroje. Takže opravdu je tady veliká nehomogenita, e, veliký nesoulad a vypadá to, jako by se nám tady vytvářely nějaké exkluzivní kluby. Chci se zeptat, jestli komise si je toho, toho to vědoma této situace a zda to plánuje nějakým způsobem změnit. Děkuji paní Erike Han za zelené. Děkuji, děkuji paní komisařko, že jste k nám dnes přišla. V březnu komise zveřejní svoji novou strategii pro malé a střední podniky a průmyslovou strategii. Zelení požadují, aby tato průmyslová strategie usilovala o nulové emise a o Eh, transformaci vysoce energeticky náročných průmyslů. Přičemž transformace takových průmyslů může zabrat až 25 let. A když si vezmeme některá odvětví, jako jsou třeba výrobci ocely, eh, chemikálí a jiní, eh, zda tedy bude nějak omezena podpora na dekarbonizaci těchto průmyslových sektorů? Jaké nástroje se budou implementovat? A konkrétně se ptám, zda ty klastry v rámci pilíře 2 eh, budou jednou z priorit v oblasti dekarbonizace a zda přizpůsobíte pracovní programy a horizontální plánování horizontu tak, aby bylo možné získat více financování na dekarbonizaci. Děkuji, paní Hovirkune. Děkuji pane předsedo. Vážená paní komisařko, když se zamyslíme nad naším průmyslem, nad výzkumem a vývojem, tak eh, opravdu je to naprosto zásadní a já jsem velmi ráda, že všechny tyto důležité sektory budou spadat pod jednoho komisaře. Když hovoříme o výzkumu a vývoji a inovacích, tak samozřejmě tady mají hlavní kompetenci členské státy. Samozřejmě máme tady program Horizont a já podporuji všechny kolegy, kteří už eh, podpořili náš návrh, kdy jsme chtěli eh, zvýšit rozpočet Horizont na 2021 o 50 Komise má možnost podpořit eh, členské státy a jejich reformy v rámci evropského semestru, pokud jde o vzdělávání, výzkum a inovace. Jak podle vás bychom mohli tento proces dále rozvíjet, abychom více podpořili členské státy? A potom mám ještě jednu otázku týkající se malých a středních podniků. Vy teď totiž připravujete strategii pro malé střední podniky a digitální agendu a já se chci zeptat, jak můžeme podpořit ty tradiční malé střední podniky, aby také oni těžili z digitalizace. Děkuji, pan Roberos. Děkuji, paní komisařko. Já nebudu hovořit o penězích. Jako e, stínový zpravodaj jsem už se tím velice zabýval a mám prostě dojem, že výzkumné programy by měly fungovat lépe. Méně byrokracie, lepší výsledky. Hovoříme eh, velmi často o penězích a hovoříme o tom, že nedosahujeme výsledků klademe eh, důraz na proces, ale měli bychom klást důraz na výsledky. Například komise organizovala konkurzy, eh, kde byla nutná spolupráce, například skladování energie. A víte, že všechny ty materie pochází z Evropy. Je jenom 10 nebo 20 nejlepších nápadů, které se realizují do 18 měsíců a méně funkční programy jsou často dávány stranou. Eh, víte, že subjekty dostávají nebo měly by dostávat subvence na základě výsledků a měly by se snižovat administrativní zátěže. Můžete navázat na tento proces? Máte slovo? Ano, děkuji vám. Samozřejmě, všichni si děláme starosti s tím snížením navrhovaným, eh, navrhovaným snížením rozpočtu, ale mám dva dotazy. Za prvé, mohla byste trochu upřesnit eh, eh, to rozdělení jednotlivých položek v rozpočtu po, těch, po tom krácení a jsou tam některé položky, na které se prostě nesmí sáhnout a za druhé, co ta revitalizace eh, výzkumného prostoru, evropského výzkumného eh, prostoru. Zapadají tam také, kromě členských států, i, zahrnuje to i přidružené země. Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Investice ve výši 300 milionů eur jsou poskytovány v rámci Horizontu 2020 a já se táži, eh, nebo patří tam víc jak 60 eh, pilotních projektů, eh, které se vztahují k umělé inteligenci. A já se ptám, e, zároveň s EFSI tam také nabízíme e, různé programy na podporu e, technologií 5G. A zároveň probíhá práce na eh, zavádění eh, šest, eh, technologie 6G. Jak to všechno bude vlastně dopadat na zdraví obyvatel a jak to, že se toto téma vůbec nestuduje. Jak víme přece, že tady jsou ve hře elektromagnetická pole propojená s těmito technologiemi. Takže v kontextu technologií 5G se ptáme, zdali bude budete také připravena financovat eh, projekty na eh, řešící dopad zdraví těchto nov, na, na zdraví těchto nových technologií. Ano, děkuji. Pane předsedo, tak má první otázka. Eh, ty mise, v jaké fázi se nacházíme v Evropské unii obecně z hlediska vědecké a technické přípravy těchto pěti misí. A pro nás je samozřejmě eh, je toto velice zásadní. A pak ty rozpočtové škrty. Ty škrty eh, trvají. Eh, tady se vlastně jeví velká nebezpečí. Země, které by měly asi počítat se snížením eh, rozpočtu, eh, jsou právě ty země, které jsou nejvíc zasaženy klimatickými změnami nebo které eh, k ním nejvíce přispívají. Pak je tady tahle ta citlivost vůči, vůči možným výsledkům zelené dohody. Paní komisařko, prosím, máte slovo na pět minut. Uvidíme, Děkuji ještě jednou tlumočníkům za to, že jste stále s námi. Děkuji mnohokrát. A děkuji za vaše otázky a chtěla bych říci, že nemohu samozřejmě v tak krátké době odpovědět, ale můj tým je k dispozici. Myslím si, že veškerá vystoupení, která hovořila o tom, jak je důležité mít skutečné výměny ohledně konkrétních otázek, to je věc, která mi opravdu leží velmi na srdci, takže můj tým je plně, plně k dispozici. Nejdříve otázka misí. Jak to vypadá? Pět misí už mělo 24 zasedání od září. Každá mise je v různém stádiu. Nicméně bude společné zasedání se mnou a během toho zasedání budu jasná v květnu každá mise musí identifikovat první akci, kterou povedeme na evropské úrovni, aby tato akce pak mohla být projednána parlamentem, občany a abychom všichni zohlednili kritéria, která byla položena parlamentem i v rámci jednání a abychom zjistili, zda jsme schopni dosáhnout výsledků v té době, to znamená 2021, 2024. Ty výsledky mají být viditelné, měřitelné každý rok a navíc tady máme rozpočtové omezení 10 ročně. To je velmi důležitá věc a i vy byste mi měli říci, co je důležité. Víte, že od prosince každá mise má člověka, který komunikuje s parlamentem. Takže neváhejte, obracejte se na tyto pracovníky, ty tady jsou pro vás. Některé mise musí být podpořeny. To je pravda, že my se boje proti rakovině pokročila nejvíce. Už jsem měla to štěstí, že jsem se setkala s panem profesorem Ricardy, který je šéfem toho výboru, řídícího výboru. A my skutečně tady musíme přesně identifikovat konkrétní akce. A od začátku nesmíme zapomínat na účast občanů. Dostupnost péče je důležitá, dále musíme zjišťovat, jaké jsou tady rozdíly mezi infrastrukturami. Já jsem položila spoustu otázek ohledně umělé inteligence a nových technologií, protože je pěkné o tom hovořit v souvislosti s medicínou, ale existují venkovské oblasti a regiony, kde vůbec není eh, napojení na internet, takže to vůbec nemůže eh, probíhat. Je tady celá řada ještě otázek, které byste i vy měli klást a květnu by se měly zveřejnit první akce tak, aby bylo možné toto prohloubit. A teď druhé velké téma. Paní Mikajlova, vy jste položila otázek, otázku ohledně widening measure. Pan Buzek o tom hovořil taky. Žádná rozpočtová položka nebude tímto trpět. To je moje osobní eh, priorita. Musí tady zůstat rozpočet pro výzkum. Ta čísla tady jsou jsou vysvětlitelná, obtížně jsou ovšem přijatelná právě v těchto regionech. A co se týče Horizon 2020, 900 milionů euro je pro tyto widening country. Máme také e, částky pro EU13, EU15. To už je definováno, takže v parlamentu nyní to můžeme změnit a to se týká několika opatření. My tedy budeme pokračovat a navazat na to, co funguje dobře. Twinning, eh, dále náklady a tak dále. Moje starost spočívá spíše v tom, jak to propojit právě s Evropským fondem eh, na podporu regionu. Je velice Eh, hezké vysvětlovat vědcům, že chceme mít excelentní centra, ale oni musí mít laboratoře a musí být vybaveni, aby pracovali v podmínkách, které by jim umožnily realizovat jejich nápady a aby se proměnily v produkty. Chtěla bych navrhnout ještě eh, dva nástroje. Předběžná verifikace návrhů. Některé projekty v podstatě neodpovídají eh, těm nárokům a zjistí se to později, takže to souvisí také s financováním. A dále by bylo dobré mít eh, mechanismus, který by v podstatě podpořil to existující konsorcium. Vy víte, jak je to složité. Víte, že některá konsorcia fungují velice dobře v rámci Horizontu 2020. Existuje určitá kritika ohledně tzv. uzavřených klubů. My musíme zajistit stimulaci a motivaci na obou stranách know-how, schopnost se připojit a mít společné projekty. Takže i v tom budu pokračovat. Dále bych se chtěla zamyslet také nad tím, aby nikdy se nestrácel aspekt vzdělávání. Akce Marie Curie. My nyní máme pilotní projekt mezi dvěma DG a tento projekt umožňuje zafinancovat vědce, kterým se nepodařilo získat podporu v rámci Horizontu 2020. Můžou získat stipendium za podmínky, že v podstatě pracuji v jedné zemi EU 13 a ne v té původní zemi, zemi původu. Máme země, kde eh, ta návratnost vědců je více než 70%, takže já jsem si jistá, že po dvou letech tohoto pilotního projektu, až to budeme hodnotit, tak získáme pevný základ pro to, abychom z toho udělali permanentní mechanismus. V každém případě já bych ráda i dále pokračovala v tomto směru. Dále bych chtěla hovořit o Evropské radě pro inovaci a malé a střední podniky. Tady jim musíme pomoci, tak aby měli maximální počet informací. A tady se soustředuji také na MOP. To by mělo sehrávat důležitou roli. Měli bychom skutečně se zamýšlet nad tím, jak Institut pro inovaci a technologii by lépe spolupracoval s Radou pro inovaci. Prvním úkolem je vybudovat ekosystémy, o tom můžeme také hovořit, tady můžeme mít rozdílná stanoviska, ale je také na nich, aby v podstatě identifikovali tu budoucí základní strukturu, aby ta Rada pro inovaci a technologie mohla postupovat mnohem rychleji. Já budu požadovat na svém týmu, aby na tom pracovali a jak přemostit tady tu práci eh, tohoto instituty a Rady pro inovaci a technologie. A dále bych chtěla pohovořit o jednom tématu, o kterém se příliš nehovoří, o ženách vědkyních. Víte, že první rada v podstatě pro inovaci ukazuje, že žen je pouze 7% ve vědě a výzkumu a to není akceptovatelné pro mě. Takže chtěla bych dosáhnout cíle 20% a na tom bude pracovat můj tým. To znamená, Eh, chceme, aby tady byly podnikatelky, aby tady byly eh, představitelky vědy a mohly vysvětlit eh, svoje postoje a budeme se snažit tedy aplikovat toto rozhodnutí, dosáhnout tohoto cíle. Ještě jednou bych vám chtěla říci, nakolik je nyní nutné pro mě se na vás spolehnout v těch budoucích měsících, tak abychom měli hlubokou reflexi ohledně toho rámce, v kterém fungujeme. Máme tady tři pilíře horizontu Evropa a je důležité, aby tyto tři pilíře mohly mezi sebou spolupracovat. Tady European Council, Council a e, dále programy Marie Curie nám mohou velice pomoci. Jakým způsobem e, uspět v misích, pokud se nemůžeme spolehnout na toto e, propojení a jak zajistit, aby Rada pro inovace nám umožnila eh, mít velice inovativní podniky v Evropě. My se znovu opakuji, nejsou jednotky, které by byly izolované. Jsou propojeny s jednotlivými evropskými programy a partnerstvím. A tady potřebuji vaši zkušenost, vaši expertízu, abychom se pokusili maximálně zjednodušit a e, vyjasnit postupy a pokročit vpřed. A v tomto rámci, prosím, nezapomínejte na synergii a tyto tři pilíře. A máme tady hlavně oblast vzdělávání, oblast vzdělávání mladých. Je sice hezké hovořit o dovednostech, ale základem je vzdělávací systém a proto jsem Eh, navrhla, aby tyto dny vzdělávání mladých se konaly v září, aby tam byl společný panel, abychom přemýšleli, jaké jsou tady synergie mezi eh, prostorem výzkumu a prostorem vzdělávání mladých. To znamená, nejde o to, aby to bylo izolované, musíme zde definovat jasné synergie. Paní Spiraky položila otázku, eh, která byla názorná, týkalo se to dětí a rodičů. Tady bude také plán, který bude aktualizován v červnu. A bude to opět plán, který se bude odkazovat na, tu, na ten prostor vzdělávání a prostor výzkumu. Takže prosím, i v budoucnosti se mě ptejte, vyžadujte, abychom byli kreativní, vstřícní a abychom v tomto prvním roce překonali všechna omezení, nepřipustili eh, škrty, ale vybudovali pevné základy, které by nám umožnily postupovat rychleji a efektivněji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost, za ten excelentní dialog, za vaše nasazení, otevřenost a vůli s námi spolupracovat. Budeme dále monitorovat implementaci horizontu a společně pracovat pro budoucnost. Děkuji ještě jednou, že jste přišla.